2007. Eh, celková eh, odhadovaná hladina chybovatosti už eh, třetí rok za sebou klesá na 3,1%. Za prvé, poprvé tady byla výhrada k finančním transakcím a jako komise jsme velice rádi, že účetní dvůr uznal velké snahy, které komise činí k posílení svého kontrolního systému. Děláme to v úzké spolupráci se členskými státy Hledala sebe na eh, řadu užitečných doporučení eh, parlamentu a, a mm, účetního dvora a tyto snahy budou pokračovat. Eh, na začátku tohoto roku, když jsem přišel k vám na výbor, tak jsem říkal, že je velice důležité nejenom správně hospodařit s rozpočtem, ale aby také naše programy přinášely výsledky. To platí o to více v době, kdy Unie stále čelí obrovským výzvám jak zevnitř, tak zvnějšku a také eh, eh, při přípravě eh, nebo při rozjezdu příprav na víceletý finanční rámec za rok, po roce 2020. Ty hlavní rozpočtové prvky na rok 2016, mm, o to tady jde při tom absolutoriu, to byla naše práce na zlepšení také výkonnostní podávání, tedy, nebo vykazování výkonu v letošní kapitole 3 eh, té pravidelné eh, zprávy se na eh, toto účetní dvůr zaměřil. Já bych se došel, dotknul třech témat, která zajímá váš, váš výbor, a sice řízení, etika a transparentnost. A také bych se dovolil potom zaměřit se na víceletý finanční rámec. Takže teď a jeho přípravu. 2016 tedy to byl velice náročný kontext. Opět ten eh, rozpočet eh, byl eh, uplatněn na podporu našich politických priorit. Šlo o podporu konkurenceschopnosti, hospodářské konvergence, na podporu růstu a pracovních míst. Také jsme plně využili flexibility zapodované v rozpočtu, abychom mohli silně finančně podpořit reakci na globální vízy, zejména na migrační krizi v roce 2016 eh, ta příslušná eh, zpráva podporuje, eh, popisuje všechny oblasti, kde evropský rozpočet je skutečným přínosem. V době vydání zprávy jsme například odhadovali, že Evropský fond pro strategické investice přinese globalizované investice ve výši nějakých 190 miliard eur jako zásadní podnět evropské ekonomice. Ke dnešku už je to nějakých 250 miliard eur a už jsme eh, blízko eh, tomu cíli 315 eh, v polovině příštího roku. Všechny členské státy jsou teď opravdu, nebo lépe využívají tento, tento fond. Verze 2.0 tohoto fondu dále posílí jeho fungování, zavede lepší transparentnost a adicionalitu a také eh, se bude eh, více používat ten evropský to Evropské poradenské středisko, které lépe pokryje ty projekty, které jsou podporovány. Jsem velice rádi, že ta eh, politická dohoda byla nalezena o druhé variantě toho, toho verzi toho fondu. V roce 2016 přes 143 tisíc malých a středních podniků ve 21 členských státech si eh, nalezlo financování ve výši eh, přes 5,5 miliardy eur v rámci programu COSME. Zároveň eh, zhruba 500 tisíc Evropanů, čili nějaký půl milion, se zúčastnil výměn mládeže a další možnosti výměny v rámci Erasmu+. A studenti v rámci Erasmu Plus jsou potom úspěšnější na přístupu, přístupu na trh práce. To je přidání přidaná hodnota programu Erasmus+. Dámy a pánové, rád bych také eh, připomněl první výročí Evropského hm, eh, orgánu Solidarity a eh, ten byl spuštěn právě před rokem a teď se pěkně rozjíždí. V roce 2016 tady byl nový nástroj nouzové pomoci, který bylo třeba zřídit velice rychle tak, aby eh, se poskytlo přístřeší 35 tisícím úprchlíkům, kteří uvízli v Řecku. 1,5 miliardy eur humanitární pomoci se dostalo k těm nejzranitelnějším ve více než 80 eh, zemích. Eh, dohromady se to týkalo více než 20 milionů lidí. Když se podíváme nad sebe, tak vidíme velice šedé nebe, ale také musím připomenout, že v roce 2016 bylo spuštěno šest satelitů Galilea. Eh, umožnil eh, to spuštění služeb Galilea a vývoj příslušných čipových sat a eh, přístrojů, které ji budou moci využívat. Tento rozvoj i nadále bude naší prioritou. A jako v minulých letech jsme i Lidé o tomto podali eh, zprávu eh, v eh, příslušné příslušném výkazu a sice přispívali jsme k Evropě 2020. Přispívá to k podrobnějším tedy hmm, k podrobnějším zprávám, které jsou zpracovávány pro parlament a pro účetní dvůr. Teď ta vylepšená zpráva a výroční to je jenom jeden příklad toho, jak komise zlepšuje ten způsob, jakým eh, podáme zprávy o eh, svých výkonech. Provedli jsme zásadní investice v této oblasti a naše zprávy jsou jenom píšovým podkladem pro absolutorium, ale také nám pomáhají komunikovat s veřejností o dosažených výsledcích pomocí rozpočtu. Nedávna eh, studie OECD o rozpočtu a výkonnosti ukázala, že eh, ten evropský systém je pokročilý a vysoce specifický a dosahuje lepších výsledků než jakákoliv země OECD eh, v indexu rozpočtové výkonnosti. Komise také navrhla velkou racionalizaci svých výkazů, zaměřila se na výsledky právě prostřednictvím těch nových zpráv. A to je velice povzbudivé. V kapitole 3 účetní důvod také se zaměřuje na e, systémy e, hlášení výkonnosti. Týká se to výročních e, zpráv o činnosti generálních ředitelů a také programového prohlášení a dalších věcí. Učení eh, eh, dvůr přišel s eh, řadou vhodných doporučení, například zdůrazňovat ty výzvy v implementacích programů, používat přitažlivější formáty a zaměřit se na kvalitu použitých dat. My jsme velice děční za toto doporučení a už řadu z nich uvádíme do praxe při přípravě na příští výroční zprávu a samozřejmě také na tu zprávu řídící. Některá ta doporučení samozřejmě budou trkat a trvat trochu déle a trošku větší spolupráce mezi institucemi si vyžádají. Například eh, racionalizace a zlepšení těch eh, indikátorů ve finančních programech, a jich nějakých 700 v tuto dobu, toho lze dosáhnout pouze eh, pomocí vyjednávání o příští generaci programů v příštím víceletém finančním rámci. Takže doufáme, že můžeme počítat s podporou parlamentu k dosažení tohoto cíle méně eh, lepších a koherentnějších indikátorů. Samozřejmě obecně řečeno bych rád eh, zdůraznil, že výkonnost a vykazování výkonnosti to je odpovědnost, eh, která je společná parlament, ženské státy, řídící orgány a celá řada zúčastněných stran sdílí kolektivní odpovědnost za výsledky rozpočtu a také za sběr smysluplných informací o dosažených výsledcích. Samozřejmě to neznamená, že komise nebude chtít být odpovědná za své vlastní výkony. Už minulý rok jsem popsal ty kroky, které jsme přijali v rámci eh, komise k eh, zavedení eh, modernějšího systému řízení výkonnosti. Máme strategičtější výkony, tak abychom se mohli zaměřit na výkony uvnitř organizace. Víceleté eh, strategické eh, plány eh, poskytují strategický rámec s jasnými cíly a s indikátory k výkonnosti komise až do konce mandátu. A tyto cíle souvisí přímo s deseti politickými prioritami předsedy Junkra a zaměřují se tedy na věci, které, na kterých opravdu záleží. Tyto politické priority byly stanoveny tak, aby to bylo velice blízko Eh, těm prioritám pro občany. Eh, výroční zpráva o činnosti eh, v roce, v roce 2016 byla první, která byla a vypracována v tomto novém rámci strategického plánování a programování. A já jsem rád, že jste se zaměřili také na tuto zprávu, která popisuje všechny služby, které poskytujeme nejenom předsedovi, ale všem místopředsedům, které obsluhujeme. A mohu vám jenom říci, že naše úloha v naplňování celkových cílů komise zůstala nejenom stabilní, ale eh, naopak máme čím dál větší odpovědnost. A poslední je, že od 1. Eh, prosince jsme také odpovědní za koordinaci eh, připravenosti na odchod Velké Británie a dokážete si představit, že to není lehký úkol. Hmm. Protože jenom právě teď se do, do, vlastně do, dotahuje ta dohoda o, o odstoupení. Takže pokud o leta 2016 a 2017 generální tajemník byl klíčovým aktérem v řadě eh, procesů a politik, hmm, řeknu jenom a eh, eh, evropský, proces evropského semestru, to je každoroční proces, eh, kterého se účastní prakticky všechny služby komise, ale také je tady eh, konkrétní odpovědnost, eh, která se týká mechanismu spolupráce pro Bulharsko a Rumunsko. Naše zprávy byly právě Právě byla uzavřena debata na radě a cílem našeho předsedy je, aby Bulharsko a Rumunsko mohli opustit ten příslušný mechanismus do konce mandátu a dali jsme jasně na jeho, jak to lze udělat. Reakce komise na uprchlickou krizi a na vývoj budoucí migrační politiky, která by vyřešila takovouhle krizi, byla také středobodem odpovědnosti mých služeb a našeho generálního tajemníka. I když ten vlastní tok uprchlíků se možná snížil, a tak ten potenciální tlak je tady pořád. A funguje to velice intenzivně. A také eh, pracujeme na všech dalších eh, prioritách. Tady každopádně eh, probíhá veškerá další legislativní aktivita. Pokud jde o konkrétní odpovědnost generálního tajemníka, mm, tam pracujeme také na iniciativách pro evropské občany, tak aby to bylo přijatelné pro všechny, aby se to snadlo snáze použít. Nabízíme služby a pokud ten e, návrh e, je přijat, tak účast takové iniciativy, na iniciativě bude také pro e, lidi od 16 do 18 a víme, jak důležitá je účast mladých lidí. Také jsme eh, přispěli, eh, nebo jsme tady přispěli dalším pokrokem. Máme tady separátní portál, velice uživatelsky přístupný, který umožní občanům účastnit se eh, všech součástí naší legislativní práce, přesně včetně komitologie, i delegovaných aktů a implementací, tedy prováděcích aktů. A potom jsme také zásadně předělali pravidla pro expertní skupina, skupiny. A to je samozřejmě eh, něco, co je velice důležité pro všechny eh, přítomné. Je to také proto, aby se lépe zvládly střety zájmu. Rád bych také pohovořil o eh, auditu, který provedl soud v roce 2016 o tom řízení v rámci komise. fully recognizes the importance of robust governance arrangements and rigorous Taky je potřeba potřebu eh, tedy procesu eh, přeskoumávání rizik. Eh, připomínám ještě Santerovou komisi v roce 2001, kdy tedy byla od, byl odveden velký kus práce, který stále platí. Máme tedy autorizující úředníky pro rozpočet v jejich příslušných oblastech a potom celkovou politickou zodpovědnost kolegia za rozpočet. Otevřené kanály komunikace mezi generálními řediteli a komisaři je velmi důležité, aby všichni aktéři byli informováni. Budeme i nadále poskytovat cílená zlepšení tam, kde je to potřeba. A v usnesení o absolutoriu ze strany parlamentu a také ve zprávě účetního dvora jsme byli požádáni, abychom aktualizovali svá uspořádání pro zprávu a řízení a to jsme tedy udělali v říjnu tohoto roku. už nebudu zacházet do dalších detailů a rád zodpovím na jakékoliv otázky k tomuto tématu. A, ale ještě bych chtěl zmínit dvě důležité věci a je to etika a transparentnost. V září předseda Juncker eh, ohlásil, že dojde k zásadním změnám v etickém kodexu pro komisaře. Navrhovaný etický kodex byl zaslán parlamentu eh, pro to, aby parlament poskytl své stanovisko. Tento nový návrh dodržuje opravdu nejvyšší standardy etiky ve veřejném životě. Zejména posílení podmínek, které jsou kladeny na komisaře po ukončení jejich mandátu. E, nastavili jsme také e, transparentnější systém pro mise komisařů. Tyto podmínky, doufáme, budou zveřejněny co e, nejdříve. Už jsme opravdu ve finální fázi. Ještě čekáme tedy na oficiální odpověď ze strany parlamentu. Co se týče transparentnosti, Junckerova komise se zavázala dodržovat nejvyšší standardy transparentnosti v, ve fungování institucí, ale také nejvyšších představitelů proto na začátku mandátu jsme přijeli nová pravidla pro transparentnost. To teda platí pro všechny eh, vysoké úředníky, úředníky, komisaře. a máme rejstřík transparentnosti, který jsme tedy ustanovili společně s parlamentem a předkládáme návrh abychom tento rejstřík používali ještě důsledněji, taky za spolupráce parlamentu a rady. A rada právě obdržela mandát pro vyjednávání o tomto novém návrhu. Takže těšíme se na výsledek těchto vyjednávání. Když se podívám do budoucna, řekl bych, že tedy ehm, v září Ehm, předseda Juncker vytyčil cestovní mapu k silnější a demokratičtější unii. Bylo to tedy v jeho projevu o stavu unie před parlamentem. A byl to důležitý krok v reformním procesu, který byl nastartován v březnu Bílou knihou o budoucnosti Evropy, a která tedy vymezuje důležité milníky pro budoucnost. Taky máme různé eh, dokumenty, které se zamýšlí nad eh, důležitými body v budoucnosti Evropy. Na základě toho tedy eh, komisař Juncker, předseda komise Juncker měl k dispozici různé scénáře a k tomu se určitě ještě vrátí v květnu 2019 v Rumunsku. Ale Eh, teď ke komisnímu programu pro příští rok. Ty zahrnují také volby do Evropského parlamentu. Je potřeba splnit 10 priorit eh, této komise, ale také máme dlouhodobější iniciativy, které by měly ovlivnit eh, budoucnost Unie. Co se týče iniciativ komise, tak to všechno vykulminuje v květnu, kdy předložíme nový finanční rámec. A je to více než nějaký, nějak, nějaké eh, technické mm, eh, dokumenty. Tady jde opravdu o ambice. Čeho chceme dosáhnout eh, společně v 27. Hodně se o tom diskutuje, jaké jsou tyhle ambice, jaké jsou naše priority. Teď je tady nebudu všechny vyjmenovávat. No potom finanční dopady Brexitu. Doufáme, že stávající závazky e, Spojeného království v rámci víceletého finančního rámce budou respektovány. A sice plně respektovány. Při předkládání víceletého finančního rámce chceme zajistit, že občanům, ekonomice, mm, tedy pomůžeme dosáhnout um, úspěchů a Komise se tedy eh, věnuje i budoucnosti evropských financí. Komisař Ettinger eh, upozorňuje na to, že musíme pokrýt dvě mezery. Jednak je to stráda, stráta výnosů, které přicházely z eh, UK, a potom jsou to taky stávající výdaje a potřeba definovat strategické priority. Nyní se tedy věnujeme tomu, jak co nejlépe připravit tento návrh na základě přeskumů výdajů všech programů, které běží. Jde tady o to, abychom to zjednodušili a aby byl rozpočet zároveň co nejflexibilnější, protože víme, že flexibilita může být potřebná, zejména vzhledem k tomu, že budoucnost je nejistá. To už třeba na to poukazuje i migrační krize. Těšíme se také na to, co k tomu řekne parlament. Eh, čekají nás dvě usnesení v únoru a v březnu, takže to vezmeme v potaz. Eh, potom taky proběhne diskuse mezi eh, předsedy, to bude v mm, únoru. Ještě chci zmínit balíček o ekonomické a monetární unii, která, který byl zveřejněn včera. Tady vlastně jde o nějaký evropský rámec, protože existuje celá řada nástrojů, které jsou pouze mezivládní, například ta e, dohoda fiskální kompakt a další mechanismy. My tedy navrhujeme, aby tohleto všechno se dostalo do nějakého unijního rámce, protože když se na to podíváme z dalšího e, tedy z výhledu, tak eh, vlastně nám jde o to, aby euro byla měna pro všechny členské státy, takže bychom neměli eh, eh, vlastně stanovovat nějaké rámce, které by platily jenom pro menší skupiny států. Děkuji. I my děkujeme vám. Ono to takhle vypadá vlastně docela dobrá, dobře. A já vám tedy děkuju za eh, úvodní slovo a ještě nám hned slovo panu Celerovi, který je zpravodajem k tomuto tématu. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také panu Rusovi za zprávu účetního dvora, eh, také za zprávu k absolutoriu pro 2016, to je základ pro naši práci. Omlouvám se, že jsem přišel trochu pozdě, zároveň jsme eh, měli delegaci z kongolského parlamentu, kterou jsem chtěl přivítat a pozdravit. Od 1. listopadu poprvé po čtyřech letech probíhá tedy ratifikace členskými státy dohody o partnerství a spolupráci s Mongolskem, respektive už to vstoupilo v platnost a Mongolsko, co se týče demokratického vývoje, eh, postupuje skvěle. Eh, a tato dohoda je tedy velmi dobrá, eh, zá, dobrý základ pro prohlubování další spolupráce. A určitě k tomu přidáme ještě potom další politické oblasti. Takže ještě jednou tedy děkuji za tu rozsáhlou zprávu. Mm, už jsme o tom hovořili eh, trošku předem a řadu věcí, eh, které, na které jsem se chtěla zeptat, už jste předem odpověděl. Takže teď opravdu jenom eh, stručně některé věci zakuji, možná se mi nepodaří vyškrtnout všechno takto, mm, protože jsem to měl tedy předem připravené. Ale každopádně určitě se shodneme na tom, že u otázky absolutoria pro komisi se musíme věnovat otázce výsledků a e, taky tedy toho, zda jsme opravdu dosáhli toho, co jsme si vytyčili, či zda jsme na dobré cestě, nebo zda tedy musíme řík, říci, že jsme třeba se honili za špatnými cíly a že na nás čekají jiné, nové výzvy, což ale neznamená, že bychom neměli vyžadovat dodržování pravidel při eh, uplatňování evropského rozpočtu. Eh, my jsme ale mm, vždycky z účetního dvora eh, měli poměrně pozitivní zprávy ohledně tedy, co, co se tedy právě týče provádění. Tady byla vlastně míra 2% pro zprávu prostředků. U těch sdílených prostředků toho jsme ještě nedosáhli. Tady jsme se vlastně dostali až na procentní sazby 5%, tak ehm, na tom je ještě potřeba pracovat, ale co se týče schody, už jsme na dobré cestě. A co se týče tedy toho výkonu, mm, to bychom tedy měli dát do popředí a účetní dvor, eh, dvůr sám vytyčil, že se těmhle otázkám bude ještě více věnovat. Potom máme speciální zprávy k speciálním tématům. Mm, čeká nás tedy řada nových speciálních zpráv ze strany účetního dvora a já tedy věřím, že nám poskytnete skutečné informace o, eh, o tom, nakolik jsou efektivní evropská opatření a eh, že tedy nám poskytnete všechny tyto zprávy eh, k dispozici na výboru KONT a my se s nimi seznámíme. Eh, při rozhovu s generálním eh, tajemníkem mm, je potřeba se také ptát, zda jste mm, jak si mluvčím celé komise, jak vnímáte tedy eh, stav Evropské unie, co se týče stávajícího vývoje, ale také při pohledu do budoucna, když vycházíme z programů a cílů posledních let. Tak už bychom vlastně brzy potřebovali nové strategické plánování. I vy jste na to poukázal. Takže už by stálo za to vyhodnotit si výsledky stávajícího programového období E, vlastně pořád máme ten desetiletý cyklus, teď vlastně směřujeme tedy do roku 2020, to je ta strategie do roku 2020 a já připomínám, že já když jsem začínal v roce 2009, e, to byl vlastně předposlední rok Lisabonské strategie, nebo tak to tam měl být a já jsem vlastně ještě působil na prosazování evropských programů a to byl základ pro všechny naše projekty. Když jsem potom přešel do parlamentu, už o tom nikdo nechtěl ani slyšet a bylo mi pouze řečeno, no jo, tak těch cílů jsme nedosáhli, teď začneme s něčím novým. Já si myslím, že to zase nepřispívá tolik k důvěryhodnosti, když takto postupujeme. Pokud máme nějaké strategické cíle, tak bychom se upřímně měli snažit dělat hodnocení ohledně toho, zda jsme těch cílů dosáhli předtím, než si zase stavíme nějakou novou agendu a nějaké nové strategické cíle. Proto otázka, nakolik eh, ty rozdílné výpovědi, které máme ve formě strategií, programů, nebo nástrojů. Nakolik by se tedy mohly třeba propojit ta strategie EU 2020 eh, byla vymyšlena předchozí komisí a potom v roce 2014 v polovině přišla nová komise, nový parlament s novými výzvami, které před námi stály a pracovní program komise se potom zaměřil tedy na eh, pět let, stejně tak jako pracovní eh, období parlamentu. Potom máme vlastně víceleté finanční období sedmi let, tak tam je zase překrývání eh, na určitou dobu. Takže všude tady máme různé časové průběhy a otázka by tedy mohla být, jak bychom to mohli lépe harmonizovat. Eh, když ty věci třeba budou trošku flexibilnější, protože deset let je hrozně dlouhé období a ukázalo se, že i v rámci těch pěti let nebo sedmi let se priority eh, mohou rychle měnit, tak jak to, do, jak to zvládneme, na to opravdu reagovat. Já eh, nyní často slyším, ačkoliv řada E, státu ještě vůbec nezačala s e, prosazováním e, nového podpůrného období, ale vlastně už zase probíhají operační programy a teď už vlastně se žádá o novém programování, protože se změnily výzvy nebo problémy a potřebujeme teď nová opatření, Potřebujeme tedy evropskou podporu pro jejich eh, tedy prosazování, například u evropských fondů. Takže je řada nových nástrojů, které se k tomu přidávají, které předtím nebyly vůbec eh, předvídatelné. Například na začátku nového programovacího období eh, každý poukazoval na tom, že strukturální fondy jsou tím důležitým nástrojem pro růst a zaměstnanost. dnes už tolik neslyšíme o strukturálních fondech, hovoří se mnohem více o strategických investicích, o fondu pro strategické investice. Zase tady jsou, ale úplně vlastně to má to jinou strukturu eh, než eh, Eh, než ty strukturální fondy. Eh, potom máme prostě nejrůznější typy fondů, svěřeneckých fondů a podobně. Eh, takže vidíme, že tohle to je jak, jakýsi tok nových změn a je otázka, jak to udělat, aby to do sebe všechno hezky zapadalo, aby to bylo dobře zorganizováno, aby ty nové eh, nástroje byly funkční, aniž bychom spochybnili potřebnou eh, transparentnost při jejich uplatňování. Paní generální tajemníku, vy jste také upozorňoval na tom, že stávající eh, iniciativy jsou koordinovat um, jak přesně definujete svoji roli tom? Možná byste k tomu mohl něco více říci. A často to totiž vypadá tak, že u těch jednotlivých oblastí, jednotlivých komisařů eh, dochází k jakýmsi takovým sektorálním ehm, eh, ambiciozním půdkám, aniž by se spíše než aby se dohodli mezi sebou, nějak se koordinovali. Už jsem zmínil EFSI. Teď to vypadá, jako kdyby komise přebírala řadu u nástrojů finančního managementu. Eh, vlastně eh, tady vstupuje do toho taky Evropská eh, investiční banka. Můžete zase jmenovat, jaká je vaše role v, tedy, a jaké role EIB v, u toho Evropského fondu pro strategické investice. E, potom další věc, která není úplně nová, už jsme o ní vícekrát hovořili, zase ji musím ale zmínit znovu. Myslím si, že už je na čase, aby komise e, vydala e, nějaké prohlášení jako kolegie o spolehlivosti, protože oni samozřejmě musí působit jako kolegium a určitě stojí za to, aby účetní dvůr eh, měl tedy nějaké takovéto prohlášení, které bude moci přeskoumat eh, kompletně za všechny. Ještě tři věci. Mám otázku 30 národní parlamenty. Komise v roce 2016 eh, obdržela údaje z národních parlamentů. Pohybuje se to v řádu stovek. Eh, došlo ale k v podstatě skoro zdvojnásobení a mm, Přitom počet, který se řeší na evropské úrovni, je víceméně stejný. V Lisabonské smlouvě tedy máme možnost, mm, se, eh, aby národní parlamenty se více zapojovaly do evropské legislativy, což je pozitivní. Ale mě by tedy zajímalo, co vy si o tom myslíte, o tom konkrétním vývoji. Otázka 33. Máme dva speciální výbory, jeden k panamským dokumentům a druhý k těm eh, Paradise Papers, tedy k únikům, daňovým únikům. A teď eh, tyhle ty dokumenty Paradise Papers eh, ukazují, že mm, máme i evropské státy, které mají lidi, kteří chtějí uniknout placení eh, daní. Eh, potom máme samozřejmě také eh, nadnárodní firmy, mezinárodní firmy, které se takto obrací na tyto daňové ráje. A přitom to jsou peníze, které bychom v našich veřejných systémech nutně potřebovali. V Německu se o tom hodně hovoří. Myslím si, že se o tom hovoří i v jiných zemích a lidé by se o to určitě hodně zajímali. A vypadá to tak, že národní vlády a parlamenty nepřebírají iniciativu a v některých případech dokonce ten systém podporují. A, na evropské úrovni se to dokonce tak žádá a proto si myslím, že Evropská úroveň by eh, v podobě komise měla vystupovat eh, jako správkyně a ochránkyně eh, smluv, ochránkyně smluv. Otázka 37G, tam se to týká řízení pro porušení smlouvy tady zrovna konkrétně pro Maďarsk, proti Maďarsku, ale v tuto chvíli máme celou řadu takových řízení, která jsou doposud otevřená německých médiích se říká, no, Evropská a komise je tady tak trošku měkká při eh, eh, vedení těchto eh, řízení. Já doufám, že budete moci tento, toto obvinění rozptýlit. Pokud jde o legislativní řízení, která schválili všichni, je třeba také dbát o to, aby všechny členské státy, které se k tomu přiznaly, to také prosadili. A nešli prostě domů potom a, a nenadávali jenom na Brusel, že Brusel něco rozhodnul, ale aby se prostě eh, k tomu přiznali. A tam, kde to neudělají, tam by eh, eh, k tomu jim to mělo být připomenuto a hm, také by měly být pohnání k v prosazení disponibilní prostředky. Například, když hovoříme o rozpočtu, z nejnovější eh, doby v březnu tohoto roku bylo ukázáno, že eh, britské příklady, eh, přístavy při, lákají zahraniční lodi s velmi sníženými nebo omezenými celními předpisy. A to do značné míry vede k výpadkům na příjmové straně evropského rozpočtu. Až do roku 2016 tak bylo. Na jednu stranu a na druhou stranu u některých členských států, které byly dotčené, to eh, vedlo k výpadkům u DPH. Já si myslím, že to je podvod vůči společenství a mělo by to být eh, takto eh, vnímáno. Jakými nástroji chcete tady postupovat? Já jsem zatím akorát slyšel, že britská vláda s tím chcela něco dělat, ale pro mě by to tak to znamenalo udělat kozla zahradníkem. Já si myslím, že tady bychom na evropské úrovni měli jednat. A možná a bychom si také měli vzít ty právní instrumenty tak, jak zatím nejsou k dispozici a, a vystoupit proti tomu. To samozřejmě nás potom vede k e, těm složitým vyjednáváním o Brexitu, vystoupení Velké Británie. Možná byste nám mohl e, znovu e, říci, proč bylo nezbytné, kromě generálního tajemníka, vytvořit novou vyjednávací strukturu. A co si myslíte k tomu, že v budoucnu eh, v kontextu vystoupení Británie z EU mm, je třeba udělat eh, k eh, uspořádání evropských financí. Musíme k tomu začít vyjadřovat, protože stávající víceletý finanční rámec už brzo doběhne do konce a musíme prostě vědět, jak to půjde dále. My už jsme se dotkli toho kodexu etického pro členy komise A další, hm, odcházející. Já se chci zeptat, jestli chcete souhlasit s eh, novou iniciativou, a, a sice eh, s tržení plateb bývalým evropským eh, úředníkům. Otázka 40, která na to cílí. Tam nevidím nějakou jasnou odpověď. Nebo myslíte si, že ten stávající systém je dostatečný? Potom je to také otázka globalizovaného světa a odkázaného na digitalizaci eh, a tedy na boj s eh, kybernetickou kriminalitou a teroristickými útoky na eh, IT systémy. A já si kladu otázku, jestli příslušné služby v komisi a, a v, i tady v parlament jsou také vybaveny příslušnými novými informačními systémy, takové mohly odrazit příslušné útoky. Vy říkáte, že eh, toky uprchlíků tak trochu eh, klesly. Ano, do no Německo, do Německa pořád chodí 180 tisíc eh, žádatelů o azyl. A myslím, že ta situace zejména v sousedních zemích afrického kontinentu je prostě taková, že nemůžeme se uklidnit, ale měli bychom působit i preventivně pokud jde o vztahy eh, s africkými zeměmi, hm, ze kterých eh, k nám ti lidé přicházejí. Možná tak to by stačilo. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu Celerovi, panu zpravodaji za velice podrobnou četbu zprávy o výročních činnostech. A nyní přichází s řadou otázek. Já se pokusím je co nejlépe zodpovědět. V první řadě, pokud jde o přechod z důrazu na soulad na důraz na konkrétní eh, výsledky. Pokud jde o, a výkon, pokud jde o soulad, to je poměrně jednoduché ve srovnání eh, s orientací na výkon. To prostě zkontrolujete, jestli jsou dodržována pravidla, zatímco ta orientace na výkon to je mnohem obtížnější, protože pokud to chcete provést správně, tak eh, musíte mít ukazatele výkonnosti, které jsou na velice úzce Eh, svázány eh, s tím, co ten konkrétní finanční nástroj eh, má za cíl. Jakmile se od toho odchýlíte, tak je to mnohem komplikovanější. Uvedu příklad. Máme zde například cíl strategie Evropa 2020 a ten pokročil nejméně od spuštění té strategie a tím bylo snižování chudoby. To byl takový obecný cíl zbavit 20 milionů lidí chudoby. A my v té zprávě uvádíme zatím číslo 1,5 milionu. A my v podstatě nemůžeme učinit žádné přímé propojení mezi tímto cílem a těmi dosaženými výsledky. Takže opakuji, je velice důležité mít odpovídající eh, srovnávací ukazatele a indikátory, které nám ukáží, zda ty cíle jsou plněny. A o to se budeme právě snažit i v tom nadcházejícím období. Dále k Evropě 2020. Vy jste se dotazoval dříve, než eh, přijdeme do další dekády, na to, zda bychom měli vyhodnotit tu stávající strategii. Já si myslím, že ten eh, nejnižší eh, výsledek eh, respektive tedy v některých oblastech ten výsledek není příliš dobrý, ale třeba v oblasti obnovitelných zdrojů, klimatických změn, energetické účinnosti, tam se mnohem více než třeba u té chudoby blížíme dosažení stanovených výsledků. Týká se to také oblasti vzdělávání, což je samozřejmě věc, která je povětšinou v rukou členských států, ale pokud se na to podíváme z hlediska procesu evropského semestru, tak tam také nejsme příliš pozadu. A myslím si, že dosáhnout můžeme i cíle e, zvyšování zaměstnanosti, ještě tam nejsme jsme někde na 71%, ale ten cíl do roku 2020 je 75%, tak toho bychom snad mohli dosáhnout. Dále věda, výzkum 3% HDP, tam se bohužel ten postup zastavil, tam jsme na 2%, bohužel to ale nejsou evropské peníze, sice Horizont 2020 hodně přispívá, ale je to pouze taková kapka v moři. A či je to zodpovědnost. To je otázka, ke které, se, ke které se zde nakonec dostaneme. Určitě je to poučné, i pokud jde o to, že ty strategie jsou formulovány obecně, ta zodpovědnost tam leží na více úrovních, na evropské, národní, někdy i místní úrovni. A v, u té budoucí strategie bychom se měli soustředit na to větší propojení cílů a nástrojů, o kterém jsem již hovořil. My jsme měli jaksi ty globální cíle, to znamená cíle udržitelného rozvoje, ty jsou platné do roku 2030, tedy jde o cíle přijaté OSN. A to by mělo být takové obecné vodítko naší práce. Ale pokud se podíváte na těch 69 udržitelných e, cílů, tak eh, mnoho z nich se vztahuje na země rozvojové, nikoli na Evropskou unii. Takže my kontrolujeme, do jaké míry naše politiky jsou v souladu s těmito cíli. A místo předseda, eh, pan předseda Timmermans a místo předseda eh, Katajnen pracují na dokumentu, který bude zveřejněn příští rok a který se zabývá tím, jak se přiblížit těm cílům i v tom budoucím období. Dále jste zmínil, že 10 let je dlouhá doba, že i 7 let je dlouhá doba na víceletý finanční rámec, že potřebujeme flexibilitu. Zmínil jste v tomto kontextu strukturální fondy a operační programy, kde některé členské státy říkají, že by chtěli, aby eh, jaksi to pokračovalo. To samozřejmě je možné, ale eh, vyžaduje to čas. Nebudu nyní zacházet do té debaty N plus 2, N plus 3, která je s tím spojena. Myslím si ale, že ten váš obecný eh, to, co jste říkal, že se eh, stav, eh, svět velice rychle mění a že bychom to měli přizpůsobit je to naše plánovací období, že bychom třeba měli mít nějaký střednědobý přeskum v půli období, že to je velice rozumné a možná v tom příštím období k tomu dojde. Potom jste měl dotaz na vyváženost jednotlivých nástrojů a zda existuje budoucnost eh, politiky koheze, kterou, tak jak ji známe v současnosti, a také zda je zde budoucnost Evropského fondu pro strategické investice, EFSI. Já si myslím, že se to navzájem nevytlačuje. Otázka, proč bychom nahradili EFSI, je proto, protože podle naší diagnózy existovala velká investiční mezera v tom soukromém sektoru a jaksi nebyla tam dostatečná ziskovost, aby byly zahájeny nějaké ty projekty soukromně financované. A to, co Juncker chtěl udělat, bylo, že se sníží to riziko a poskytnou se určité záruky na ty komerční projekty. A já si myslím, že to jaksi zcela doplňuje strukturální fondy, které jsou spíše zaměřeny na budování infrastruktur a také ty granty jsou tam mnohem důležitější v rámci strukturálních fondů než nějaké individuální komerční projekty. A tam, kde se to překrývá, tam se snažíme skutečně, aby i strukturální fondy mohly být používány na financování Junckerova plánu. Snažíme se to tam jaksi promísit. Pokud jde o reálné fungování EFSI, říkal jste, že se to řídí pravidly Evropské investiční banky a tím pádem, že to je méně transparentní. Já si myslím, že Evropská investiční banka je ale takovým nositelem implementace tohoto fondu. Ale pokud se podíváme na to, jak ten fond funguje, tak on funguje vlastně zcela nezávisle. Je tam nezávislý investiční výbor, který rozhoduje o různých těch eh, projektech. Je to celé velice transparentní, oni musí vysvětlit, proč různé ty projekty se financují, zda to splňuje příslušná kritéria. Takže opravdu je to transparentní proces. A je to podporováno politickou dohodou, která zde byla dosažena v tom druhém vydání 2.0 tam bude tedy také zástupce Evropského parlamentu, který bude zasedat v řídící radě tohoto fondu. Potom jste se ptal, co vlastně dělá generální sekretariát, jak je definována jeho úloha. Ono je možná obtížné vidět to zvnějšku. Já ale mohu říci, že pokud se objeví nějaký problém v tomto obtížném období. A těch výzev je skutečně hodně, ať je to migrace, bezpečnost nebo jednotný digitální trh, energetická unie, tak eh, se nemůžete spolehnout na jeden jediný útvar Evropské komise, protože vždy těch eh, témat je v sázce více protože společnost je takto složitá a propojená. A my vlastně slučujeme ty jednotlivé aspekty. Někdy prostě sektorové DG není schopné si překročit tu svou individuální expertízu. A my se snažíme vnášet do toho globálnější pohled. Já jsem zmínil svého zástupce generálního ředitele, který koordinuje činnost eh, v oblasti migrace, jak eh, vnější, tak vnitřní aspekty. A ona v celém tom procese hraje velice důležitou úlohu, kterou by nemohl v komisi zastávat nikdo jiný. Takže v zásadě slučujeme eh, všechny relevantní útvary v Evropské komisi. Možná by to šlo srovnat eh, s úřadem kabinetu ve Spojeném království. Potom zde byl dotaz, zda by komise neměla jakožto kolegium vydávat nějaké eh, prohlášení o eh, Declaration of Assurance. Komise samozřejmě přejímá celkovou politickou zodpovědnost za zprávu rozpočtu a jak jsem řekl v úvodu, myslím si, že takto je to dobře rozděleno. Protože jinak si představte, že se u nějakého programu něco udělá špatně, tak kdo potom za to bude zodpovědný? V první řadě by to vlastně musel být generální ředitel a nepřímo daný komisař nad tímto generálním ředitelem protože tam probíhá velice striktní proces podávání zpráv, aby se, pokud to je potřeba, ten problém dostal na odpovídající vyšší úroveň. A potom eh, stanoviska národních parlamentů, zda se zvýšil jejich počet eh, respektive proč, když ta legislativní činnost je víceméně na stejném stupni. Já si nejsem úplně jistý, zda ta legislativní aktivita je opravdu stále na stejném stupni. Já si myslím, že se to spíše zvyšuje, protože přichází na stůl stále více návrhů. Ale pokud se podívám na typ dotazů, které dostáváme, tak vlastně ten původní důvod konzultace národních parlamentů byla subsidiarita. A v tom samozřejmě pokračujeme, ale národní parlamenty se také obracejí na nás s otázkami z vlastní iniciativy. Což je ale skvělé znamení, protože to znamená, že národní parlamenty se stále více zajímají o to, jak Evropská unie funguje. A míra e, reakce, ta stále ještě je trošku pomalá z naší strany ale my dbáme na to, aby ta odpověď eh, byla vždy podepsána příslušným generálním ředitelem a komisařem, takže to opravdu bereme velice vážně. Potom jste hovořil o různých těch vyšetřovacích výborech v Evropském parlamentu, eh, zvláště v současnosti se to eh, týká těch Paradise Papers a dalších těch daňových příjmů, které se kam si podělí. To je samozřejmě něco, čemu komise věnuje velkou pozornost. A my činíme nezbytné kroky, například pokud jde o zprávy pro jednotlivé země, zabýváme se jednotlivými podniky a také mohu říci, že ECOFIN v úterý eh, přijal seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí a tento seznam je poměrně krátký, je na něm 70, 17 zemí. Některé jsou takový ti obvyklí podezřelí, ale protože prevence je lepší než eh, léčba, tak eh, jsou zde, a všechny tyto země tedy obdržely dopis od rady a byly požádány o to, aby tu situaci jakožto daňové ráje napravili a asi 50 zemí se k tomuto zavázalo, k té nápravě a to je samozřejmě to nejdůležitější. V budoucnosti se budeme dívat také na to, na ty finanční toky, které využívají ty prostředky z těch daňových rájů. Jsou to třeba nějaké země rozvojové, které ty peníze potřebují na investice, ale také to mohou jak si dělat eh, z důvodu eh, jakéhosi eh, nekalého oběhu peněz a tam je třeba tomu věnovat pozornost. Dále jste se ptal na úlohu komise jakožto strážce smluv, strážkyně smluv, a zda bude komise v této úloze oslabena. Já si myslím, že tomu bude právě spíše naopak. My jsme zveřejnili sdělení o provádění evropského práva, kde říkáme, že využívání systému takzvaného EU Pilot, což je taková předběžná fáze, než je členský stát povolán k soudu, takže se tato fáze vlastně e, zmenší, protože často to bylo využíváno pouze jako jakási zdržovací taktika. A my když uvidíme, že skutečně někde je problém, tak budeme nyní postupovat rychleji a pokud eh, uvidíme, že nějaké takovéto vyjednávací nebo diskusní období má smysl třeba v případě nějaké obtížné implementace, tak samozřejmě to můžeme jaksi eh, takto ponechat, ale v mnoha případech je skutečně potřeba reagovat rychleji a razantněji. Dále no eh, podvody zjištěné ve Spojeném království díky práci OLAFu. Šlo tam o dovozy určitého zboží a snižování cel, která by jinak bývala šla do rozpočtu Evropské unie. Tam my jsme zjistili, že to je vlastně otázka toho nejslabšího článku. To znamená, že to zboží eh, se ze strany vývozců z určitých velkých eh, východních eh, zemí, mm, že to exportéři tady to zboží podhodnotí. A samozřejmě to pak má nepřímé dopady na příjmy z DPH v té pozdější fázi. V první instanci je toto tedy zodpovědnost národních orgánů a proto jsme v intenzivním kontaktu příslušnými orgány ve Spojeném království. Snažíme se společně, aby ta situace byla napravena a pokud nebudou splněna všechna eh, pravidla v oblasti celní, tak to poté může být opravdu považováno za porušení. Ale toto je opravdu jedna z těch eh, situací, kde je třeba nejprve jednat. Dále jste se ptal na Brexit. Proč máme zvláštní struktury pro vyjednávání si myslím, že dnes je ta situace taková, že to je jasné. Proč potřebujeme oddělené struktury? Pan Barnier je vyjednavač za komisi. V, má samozřejmě e, tým e, z různých útvarů komise a tento útvar se samozřejmě zabývá pouze vyjednáváním o Brexitu, tak aby se zbytek komise mohl věnovat těm pozitivním aspektům, protože asi budete se mnou souhlasit, že ten rozvod eh, to není něco pozitivního. Takže aby to nějak nenarušovalo běžnou práci komise, vyčlenili jsme tento tým. A já tedy budu zodpovídat i eh, za tu koordinaci eh, a také proto, že vlastně dopady Brexitu pocítíme všude, nejen tedy v různých eh, oblastech politiky Evropské unie, ale také na národní úrovni. Dopady finančního rámce na finanční rámec. Tam to samozřejmě také bude mít dopady, protože, jak víme, Spojené království bylo čistým přispěvatelem. Takže tam bude nějaká, nějaké vákuum finanční. Já jedině mohu doufat v to, že se to nějak zaplní, a že to, jakým způsobem se to vákuum zaplní, neovlivní naše nové priority. Další dotaz. Ten se týkal kodexu chování. Zda přijdeme s nějakým návrhem na ty přechodné dávky. Já vám dám byrokratickou odpověď. Já bohužel k tomu nemám právo iniciativy, to je rozhodnutí rady. A pokud to rada rozhodne, tak eh, to tak eh, bude. Pokud jde o komisi a Evropský parlament, my proto nemáme potřebný právní rámec. Nicméně, pokud jde o komisi, existuje zde nové nařízení, které platí od minulého roku a kterým se snižuje období přechodných eh, dávek na 6 až 24 měsíců a předseda Juncker vlastně eh, rozhodl o zkrácení té doby pro komisaře na dva roky, to znamená, že ta, dva, ta dvě období se není překrývají, nebo kryjí. Eh, kyberbezpečnost. Zda jsou naše systémy eh, připraveny reagovat na stávající situaci? V první řadě chci říci, že každá velká organizace nebo každá organizace může být předmětem útoku. K těmto útokům dochází, myslím, nejen v komisi, ale i v parlamentu. A ten vnější firewall je zorganizován relativně dobře. Těch útoků je ale celá řada, může to být hacking, může to být phishing, můžou to být různé další techniky. V průměru jsme v roce 2016 měli v průměru 15 incidentů měsíčně. Žádný z nich však neměl nějaký negativní dopad. Ale je to samozřejmě otázka, které musíme věnovat pozornost neustále. Ten, ono to není úplně vágní. My často víme přesně, odkud ty útoky pocházejí a evropské instituce mají k dispozici eh, systém Computer Emergency Response Team, CERT, který tedy zahrnuje instituce a členské státy a slouží k výměně informací o veškerých těch útocích, ke kterým dochází a o tom, jak je možné na ně reagovat. A úplně na závěr jste zmínil situaci uprchlíků, zvláště ty migrační toky, které stále ještě přicházejí do Německa. Ono to často vůbec nejsou uprchlíci, jsou to spíše ekonomičtí migranti. Zde je tedy třeba činit rozdíl mezi uprchlíky v pravém slova smyslu a ekonomickými migranty. že ne vždy tedy jde o žadatele o azyl. A jistě máte pravdu, že bychom se zde měli soustředit především na prevenci. A i z tohoto důvodu my pracujeme nejenom na opatřeních eh, na prevenci příchodu migrantů do Evropské unie, ale snažíme se něco dělat také s těmi základními příčinami. Máme Evropský front, fond pro udržitelný rozvoj, což je v podstatě eh, takový EFSI v té oblasti rozvojové, podobný typ nástroje protože hospodářský rozvoj v Africe to je v podstatě jediná dlouhodobá odpověď na řešení migrační otázky. A myslím si, že to bylo uznáno i na samitu EU Afrika minulý týden. Omlouvám se, že jsem hovořil dlouho, paní předsedkyně, ale hodně bylo také těch otázek, na které jsem chtěl odpovědět. Minuten Fragen kann ich in 22 Minuten antwort nicht übel nehmen, ja? To víte, po 17 minutách otázek vás eh, nemůžu uh, obvinit z toho, že 22 minut to odpovídáte. Paní Ayala Sender. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Rusovi a také panu generálnímu tajemníkovi, jak za prezentace, tak za odpovědi. A vím, že máte národní experty, jich jedenáct na generálním sekretariátu a chtěla bych se zeptat, zda byste nám dnes nebo později písemně mohl poskytnout údaje o tom, eh, jaký to jsou lidé, odkud pocházejí a jaké, jakou mají odbornou přípravu. A potom je tam nějaká external person, tak eh, nevím úplně, eh, přesně, jak si, kdo to je. Je to zvláštní, že tam je pouze jedna ta osoba. A potom je tam další důležitá otázka, která se také týká personálu. A to je otázka sebevražd. Vy hovoříte o tom, že o tom v současnosti nejsou informace. když eh, paní Georgieva byla místo předsedkyní, která byla eh, tímto pověřená, tak eh, hovořila právě o strategii prevence burning outu, vyhoření, stresu pracovníků Evropské komise. A já bych se chtěla zeptat, zda skutečně nedošlo k sebevraždám, anebo zda k tomu nemáte informace. A jak vlastně vypadají ty strategie a na včasnou identifikaci případných eh, problémů či eh, krizových situací. Za třetí, víte, že v loňském roce, i když jsem již eh, obdržela takovou trošku strohou odpověď na svůj dotaz, ale e, v tomto roce mi asi nemůžete odpovědět e, to též, a to se týká nového generálního ředitele pro výzkum a vědu. V e, Chtěla bych se zeptat, jakých je těch deset největších projektů z hospodářského hlediska a jak jakou, jak to tady eh, příslušný generální eh, ředitel eh, posuzuje a proč vlastně tři z těch projektů, z těch deseti projektů jsou ze země právě generálního ředitele. A potom tam ještě bylo, jak si jedna holandská akademie dostala uznání, dostala medaily za úspěchy v oblasti vědy. A já si myslím, že my, co tu stále řešíme různé etické kodexy a cooling of eh, period, tak bych se chtěla zeptat, co si o této situaci myslíte. Vy jste mi loni odpověděl nedostatečně na mou otázku. Já si myslím, že to téma je závažné, že to prostě není jen tak něco. A já jsem třeba byla zvědavá i na to, jaké projekty skutečně jsou podporovány z Horizontu 2020. Tehdy jsem to tolik jaksi nechtěla říkat, protože to bylo na veřejnosti, ale řeknu to, pokud mne o to požádáte. A prostě si myslím, že by bylo důležité, aby zde byla i určitá mobilita pro vysoké úředníky, kteří zastávají eh, finančně a ekonomicky citlivé funkce. To znamená, že třeba mohou ovlivňovat směřování financí do členských států, od kterých pocházejí. A potřebovali bychom znát odpovědi. Eh, vy vždycky říkáte, že ten příslušný generální ředitel samozřejmě bude podléhat mobilitě, ale mě by opravdu zajímala přesná odpověď. A potom ještě k migraci. Já jsem slyšela, že vy tedy vlastně koordinujete úsilí v oblasti migrace. A chtěla bych se zeptat, samozřejmě vím, že to je citlivá věc, že to spadá pod pana Rüteho a já také jakožto eh, předsedkyně meziparlamentní eh, delegace pro země eh, Magrebu pracuji na této věci, na to, abychom zlepšili situaci. Nicméně v těchto dnech došlo k velice kritické situaci v tom smyslu, že osoba odpovědná za lidská práva v OSN kritizovala velice silným, dokonce až eh, grafickým způsobem, protože tam byla nějaká reportáž, obrázky na CNN. Já nebudu říkat, co si o tom myslím. Ale to, co mne skutečně znepokojilo, bylo to, že Evropská unie podporuje OSN, jejich politiku a jejich e, cestovní mapu. A zároveň tedy tato osoba z OSN e, kri- provedla tuto kritiku. Zajímalo by mne tedy, jak eh, funguje ta vaše koordinační politika a také ta politika zastupování navenek. Co se tam stalo? Nebo z jakého důvodu tam došlo k nějakým těm chybám v koordinaci? Protože my se o tu koordinaci snažíme a pak najednou z ničeho nic musíme reagovat pod velkým tlakem na nějaký útok, jako kdyby Evropská unie zodpovídala za některé ty závažné problémy, ke kterým dochází v Libii. Protože to má potom samozřejmě také velice závažné dopady na situaci v Evropě. A potom ještě ta better legislation, s tím samozřejmě souhlasíme, ale v některých odvětvích jsme svědky toho, že legislativní balíčky, například eh, v oblasti dopravy, přicházejí poměrně pozdě. Má komise představu o tom, jak tuto situaci zlepšit, aby ta legislativa k nám přicházela ještě před koncem našeho mandátu? Máte nějakou představu o tom, jak urychlit ten proces, tak abychom eh, dokázali ty důležité návrhy včas projednat? Kollegen, ich habe gedacht, wir kommen heute mit. No kolegové, já jsem si myslela, eh, že eh, to zvládneme bez omezení řečnické doby, ale teď se mi to tak trochu vrací. Takže prosím, pane kolega De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím to říct výstižně, i když ta předchozí debata samozřejmě byla velice dlouhá. První eh, otázka, kterou mám na pana generálního tajemníka, kterému děkuji za příspěvek, se týká lepší regulace. Na jednu stranu tady možná byla eh, nedostatečná legislativa, to eh, teď máme, ne, že bychom jí, teď máme dost. Když to ale, když ji potřebujeme, tak je to v pořádku. Vy jste eh, eh, spojili eh, United Business Europe a mm, GUE NGL ohledně jednotného informačního nástroje a to je velice ojednělé, že bychom byli spojeni. Ten informační nástroj, že chcete od firm nekonečně informací, a to nedobrovolně, ale povinně. A já jsem si říkal, no, kromě toho politického aspektu, že ty firmy se obávají toho systému stejně jako my, jak tohle komise eh, eh, připravila, pokud jde o eh, zaměstnance a na stálý úvazek, protože komise má očividně dost zaměstnanců, aby zpracovala všechny tyhle informace. A pokud tohle je lepší regulace, tak si společně s Business Europe říkám, co teda je špatná regulace a za druhá k oznamovatelům trestné činnosti. My jsme zrovna zjistili, že tady bylo školení ale na první stránce vaši, eh, vašeho dokumentu eh, se implikuje, že nedošlo k žádnému konkrétnímu příkladu, případu. Takže si říkáme, jestli to školení, jestli to bylo kvůli tomu školení, tak teď se lidé bojí eh, vůbec něco oznamovat, nebo jak to, jak to souvisí s těmi předchozími lety. A potom eh, náklady eh, na eh, cestovné z Intrasis Europe, to vidím, viděl jsem ty škrty ze strany komise k cestování komisařů. Komisaři platí, platí mnohem méně než ministři na národní úrovni, takže to je určitě dobrá publicita pro komisi. A v tomto kontextu si kladu otázku, když se podívám na stranu 47, jestli komise by normálně prošla 15 dokumentů, jestli ta eh, reputační eh, škoda eh, z toho, že jste nezveřejnili ty informace, když o to bylo požádáno, a jenom a uveřejnili jste to až za dva měsíce, není to prostě škoda. Zaměstnanci procházeli spoustu materiálu, mají procházet spoustu materiálu, očividně, když budete mít i jednotný nástroj o informacích o trhu. Potom ten etický výbor, to je bod 7. Samozřejmě eh, informace eh, z výboru SS budou eh, zveřejňovány, ale budou zveřejňovány okamžitě. O to žádala občanská společnost, aby ty, to stanovisko bylo vidět ještě předtím, než komise rozhodne, co s tím případem dělat. Takže iniciativní zveřejňování těch stanovisek. To je třetí věc, čtvrtá. Ehm, tak to jsou eh, ty expertní skupiny. To není jenom moje eh, hobby, ale celého parlamentu. Eh, řadu kolegů tohle zajímá. A v tomto kontextu byl to učiněn významný pokrok, ale tentokrát ty reakce byly poněkud zdráhavé. Vidím tady různé odpovědi na stránka 51 23. Mm, nevidím, že tady máte nové kritérium kvalitativního posouzení a to si myslím, že je velmi nebezpečné, protože jsme byli eh, svědky poměrně velké nerovnováhy, pokud jde o počty expertů, kteří reprezentují, eh, řekněme, korporátní zájmy oproti občanské společnosti a jejím zájmům. A tady říkáte, no teď to posuzujeme kvalitativně, také podle mandátu, tak další otázkou je, pokud sformulujete mandát eh, tak, že korporátní zájmy když jsou obecnou potřebu, tak se celý ten systém zhroutí. Takže eh, to je velké nebezpečí, které tady vidím. To druhé je, že je tady pořád malý tým eh, úředníků, eh, který se tímto zabývá, zatímco vy se musíte tady opírat o generální ředitelství. Tak jak velký je ten, nebo malý je ten tým dnes? My jsme vždycky říkali, že je příliš malý aby opravdu prováděl hloubkovou koordinaci, čili kolik lidí na tom teď eh, pracuje. Třetí věc. Očividně eh, několik skupin na vysoké úrovni eh, je vyloučeno z celého toho systému. To by se nám mohlo nevyplatit, protože to se vytváří už jiná nerovnováha. Opravdu, když potřebujete politické vedení, tak ta nerovnováha a ta pravidla, která jsme všichni schválili, to už prostě neva, ne, ne, neplatí. To bych eh, si rád nechal z, eh, eh, vysvětlit. A samozřejmě máme tady další soubor pravidel pro skupiny na vysoké úrovni. To je velice těžké podkopat ten systém tak, jak teď funguje. Velice snadné, pardon. Já souhlasím hodně s komisí, že organizace občanské společnosti by také měly se spoléhat nejenom na své zastřešující organizace, ale také na své členy. Pokud máte eh, představu, jak vám můžeme pomoci v, v neustálním dialogu s organizacemi, tak hm, hm, jestli se ptáte občanské společnosti na toto, eh, tak buďte si jistí, že my vám eh, pomůžeme. Poslední věc, dialog občanů. Já neříkám, že se budu ptát nekonečně, nicméně ty vazby Eh, nebo ty odkazy, eh, které poskytnou generální tajemník k eh, organizování těch občanských dialogů, neobsahují ty informace, které jsem hledal. Například, jak komise propaguje ty akce předem. Hm, jsem dostal odkaz na webové stránky komise, ale občané, kteří se staví kriticky k EU, automaticky se nedívají na stránky komise, jestli neprobíhá nějaký dialog s občany. Eh, spousta lidí, kteří nesmýšlí eh, dobře, kteří nesmýšlejí dobře o EU, o EU, vlastně oni ani moc nevědí. Takže bude dobré, aby eh, se na to zaměřili a mohli bychom dostat nějaké další informace od komise v tomto ohledu na budoucnost, pro budoucnost. Dobrá, děkuji. Další na seznamu řečníků je kolega Tarán. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám velice stručnou otázku a tím eh, poruším tak eh, trošku gentlemanskou dohodu, ale eh, moje otázka se týká otázky 21. A já nemůžu jmenovat ta čísla, protože tam ta odpověď je v utajené čítárně. Ale pokud víme, že Lublaň je téměř třikrát dražší než eh, Bukurešť, tak proč platíme téměř dvakrát víc vyšší nájem v Bukurešti za a, eh, zastoupení komise než v Lublani? A chci zeptat, eh, jsou ta data tajná, protože nechceme zveřejňovat přesná čísla, nebo? nechce, nebo nechceme, eh, aby eh, nikdo eh, se dověděl, komu patří ta novunská nemovitost. Kolega Pirinsky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, jestli to řeknu tak stručně jako pan Tarant, ale pokusím se. Mám takovou obecnou otázku. Pane generální tajemníku, souvisí to vy jste o tom zase hovořil. Ale já mám takový pocit, že je to třeba říct mnohem více. A sice příští je víceletý finanční rámec a jeho cíle. Komisař Ettinger zdůrazňoval, že hlavní výzvou je toho udělat více s méně, za méně bude méně zdrojů, ale musíme, toho, eh, musíme dosáhnout lepších výsledků než do posud. A je, eh, okamžitě se nabízí otázka, co jsou přesně eh, naše cíle? Jaké cíle máme v Evropě 2020 pro další období? A my zjišťujeme, že takové cíle tady zcela chybějí. Není tady žádný scénář. Eh, se kterými komise přišla. Vy jste říkal, že je velice obtížné eh, vytvářet indikátory navázané na konkrétní instrumenty. Pokud je o chodovou a o výzkumu odpověst, no, tak mm, jste říkali, mm, kdo za to odpovídá, že to nebylo dosaženo. Teď ani neznáme ty cíle, natož nějaké ukazatele. Eh, říkal jste, že komisař Katajden a další eh, jeho kolega se eh, zabývají cíly trvalého udržitelného rozvoje a pokoušejí se zjistit, které jsou relevantní pro Unii a které ne. Ale tohle zní jenom jako takové ad hoc cvičení. Tam prostě není žádný systém v tom. Unie v zásadě čelí dvěma hlavním výzvám. Za prvé, jedna je trvalá investiční mezera, protože FC e docela jistě nepřekonává, nepřekoná ten celkový nedostatek investicí. A tam potom další eh, velká výzva jsou eh, eh, rostoucí nerovnosti sociální, teritoriální a tak dále. Je zřejmé, že tento výbor bude čelit ještě větší výzvě k tomu, aby eh, mohl eh, dělat smysluplné absolutorium komisi v nadcházejícím období. V zásadě na základě toho, jak dosahuje komise eh, stanovených cílů s danými prostředky. Já si nemyslím, že by tohle šlo vůbec plnit smysluplně, pokud nebudeme mít jasnou strategii. Jste hovořil o balíčku hospodářské měnové unie včera předloženém, to určitě není žádný herní plán, to není žádná strategie. Já si myslím, že je zcela zavádějící říkat, že to, co slyšíme o tom balíčku, je, že potřebujeme monetární měnový fond, abychom byli připraveni na příští krizi, až přijde, abychom tentokrát byli lépe připraveni. A potom tady máme fiskální kompakt, díky kterému eh, ten eh, rozpočet eh, bude v souladu s eh, fixními cíly, ať už bude obchodní cyklus jakýkoliv, ať už budou jakékoliv výzvy, až nějaká přijde. Čili já si myslím, že komise si tady strašně nabíhá tím obecným závazkem, že poskytne vizi, co nejkonkrétnější, pro budoucnost, což všichni uznávají, které všichni uznávají, je velice ne, ne, ne, nepředvídatelná. Hovořil jste o flexibilitě, ale zároveň a tady tvoříte instrumenty, které vylučují jakoukoliv flexibilitu. Děkuji. Děkuji. E, musíme vás tady ještě e, chvilku podržet. Já mám totiž také e, totiž několik otázek. Doufám, že máte ještě čas. Já jsem se vás chtěla zeptat, na reorganizaci komise a rozdělení na místo předsedy. Jak to vnímáte? Co přitom bylo užitečného a co si myslíte, že ještě třeba doladit? Určitě už jste eh, se nad tím zamýšlel. Potom tady máme letitou debatu o otázkách, kolik centrálního eh, řízení je třeba v komise a kolik eh, je třeba decentrálního přes generální ředitele. Je tady hodně decentrálních prvků. A co ty centrální? Jak tam chcete pokračovat? My jsme eh, požádali i o mm, eh, zprávu o sledování zaměstnanců. Eh, mm, mě by tedy zajímalo, jaký je tam plán. A když už jsme u plánu, nejsou nějaká střediska pro řízení jednotlivých zákaznických účtů a jaké jsou tam mm, tedy plány? Jak je hodnotíte? která údajně eh, v komise nejsou eh, eh, příliš úspěšná. Myslíte si to také a jak s nimi tedy dále? A potom je tady další otázka mobility. Kolegyně Ayala hovořila o panu Smithovi. O tom já nic nevím, to nemůžu posoudit, ale máme tady generální ředitelku paní Suka, která už je dlouho na svém místě. Já vím, že eh, domácí pravidla platí, ale ne pro všechny, čili jak to tady eh, je. A pak jsem eh, se chtěl zeptat ještě na dvě věci. Jeden se týká OLAFu. Máme tady řízení clearingové, clearingu. Generální tady sekretariát to vede. Já mm, vím, že jste čekal, že čekáme s touto otázkou, tak vás nesklamu. My to vnímáme kriticky, protože je to otázka nezávislosti OLAFu a nezávislosti možností OLAFu. Čili kolik eh, setkání se k tomu eh, konalo a, a jak se zasazujete nebo jak se zapojujete do probíhajících vyšetřování? Jenom tím, eh, že si necháte poskytovat zprávy, protože by si myslíme, mm, že Clean Gauss je prostě ehm, porušením principu nezávislosti a byste říkali, že ho tady Eh, zastavíte, tak proč to nezastavili? Potom je tady eh, eh, osobní obsazení toho do, do, dozorčího výboru. My jsme tady bojovali o 8 míst a těch 8 není obsazeno. Více než půlka jenom. Kdy máte plán, kdy můžeme počítat tedy podle vašich plánů s jejich plným obsazením? Vy jste tady pěkně řekl o tom, co eh, komise dělá. Eh, no, komise se mění, už to není ten výdajový mechanismus jako dříve. měla by to být eh, více taková řídící organizace pro Evropskou unii. U téma tu evropského semestru, tak já jsem členkou pracovní skupiny pro Řecko tady v parlamentu a když se podíváme na ty instituce, dneska nás jsme tady zástupce komise, tak bylo impozantní jak dobře komise eh, už tomu všemu rozumí, jak zí, jaké získala poznatky eh, mm, vzhledem k eh, řízení té země a pomoci té zemi. Proto, pokud je evropský semestr, já vůbec nejsem tak pesimistická za předpokladu, že také převezmete tu řídící funkci a nedáváte rabaty. Ve finanční krizi Eh, my jsme eh, schválili eh, spoustu tržních principů, tedy zákonu tržního hospodářství, ale když se podíváte teď, jak se to udělalo složitě, všechna ta regulace a takhle, čili jaký máte plán k přepracování těch zákonů finančního trhu? Protože myslím, mám má někdy ten dojem, že to úplně nepasuje do sebe, že tam je víc vrstev, a jestli není eh, třeba spíš eh, eh, něco odbourat, než aby se to nechalo běžet. Já si myslím, že je to třeba ještě pře, pře, pře, pře, pře, pře, předělat. Samozřejmě v tomto volebním období jsme řešili hodně zabezpečení vnějších hranic a tam máme pořád před sebou velkou úlohu. Já bych vám ráda řekla, že jsem ráda, že si tady vyměňujeme ten, ty názory o těch výročních zprávách. OSD vás chválí, tak každopádně ty zprávy jsou čím dál tím cílenější a my se chceme postarat o to, aby vás OECD mohla chválit i nadále. A teď dostáváte slovo vy. Thank you, Madam Chair, and thanks to uh, all the um, members of the... Děkuji mnohokrát za všechny otázky. Děkuji všem členům tohoto výboru. Paní Ayala Sender se ptala na uh, profil uh, národních expertů to se mění, protože to jsou eh, krátkodobé posty. My vždycky máme třeba eh, několik úředníků z nadcházejícího předsednictví a potom zase odejdou a vymění se. Potom máme jednoho toho atypického eh, úředníka. Ta atypická osoba to je úředník, který odešel do důchodu a je teď v takzvaném eh, systému aktivního důchodu, což je v podstatě možnost, jak ještě působit tedy na komisi, ačkoliv jsou v důchodu, takže proto je to vlastně takto atypická osoba. Potom k těm sebevraždám a e, související s tím e, strategií pro boj se stresem. Ono to je opravdu těžké, protože často mm, nevíme, mm, co se stalo, pokud některý kolega zemře. Ani nevíme, jestli e, to, jaké byly příčiny, tedy pokud se rodina nerozhodne nám to sdělit. A potom ta antistresová strategie, ta je poměrně Eh, široce nastavená. My jsme eh, odstartovali takovou kampaň, která se jmenuje Fit v práci. Systematicky mm, vzděláváme eh, management tak, aby si byli vědomi potřeby něco s tím dělat. Mm, konzultujeme také, nebo vlastně vyzýváme ke konzultacím s lékařskou službou je potřeba také využívat všech možností v pracovních podmínkách, jako je například takzvaný flexitime, flexibilní pracovní hodiny, teleworking, to znamená práce z domova, práce na častační úvazek, rodičovská dovolená a potom samozřejmě Eh, jakási rodinná dovolená, to všechno je možné, to je všechno součástí této komplexní strategie. Vy jste se ptal na generální ředitelství pro výzkum a vývoj. zde mohu říci, že tohle je úplně neutrální. Například Spojené království má 20 projektů. Ono to opravdu se nemá nic společného s národnostními otázkami. Otázka není na mikrofon. Vy se ptáte na mobilitu. Co se týče mobility pro eh, vysoký management, No to není závazné pravidlo, ale eh, předpokládá se, že k tomu dojde po pěti až sedmi letech, i když třeba moje předchůdkyně tam byla deset let. Takže, jak vidíte, není to závazné pravidlo. A otázka týkající se migrace. zejména těch fotografií, které opravdu poukazují na to, že dochází k modernímu otroctví. To v žádném případě nechceme. A lidská situace je pro nás obrovsky důležitá, takže nám jde o to, aby třeba UNHCR nebo Mezinárodní organizace pro migraci mohly spolupracovat i v, tedy v Libii aby dosáhli svých standardů. Je to něco, co jsme také, o čem jsme hodně hovořili na summitu EU Afrika. Lepší zákony. Nebudete tomu věřit, máme tady předsedkyni the plan was that he, he first answers and then we assess the quality of the answer. My jsme si řekli, že nejprve si vyslechneme odpovědi a pak se budeme vyjadřovat k té kvalitě těch odpovědí. Takže co děláme my? Moje zástupkyně zastupuje naše instituci v rámci e- mechanismu spolu se všemi dalšími hráči, co to e, rada, členské státy, mezinárodní hráči a tak dále. Tam se diskutuje o všech těchto věcech, také s OSN na tomto fóru. OSN nám řekne, potřebujeme tyto podmínky pro to, abychom mohli fungovat, abychom mohli ustanovit e, nějaká zařízení v rámci Libie, takže tam probíhá mezinárodní spolupráce a koordinace. Ptala jste se na lepší zákony a ambiciozní načasování pro předkládání nových iniciativ. Zde se snažíme dělat maximum a víme, že když uděláme dobré hodnocení dopadu, ono to někdy trvá dlouho, ale nejdůležitější je začátek eh, tohoto procesu eh, dělání hodnocení dopadu a to jsou právě veřejné eh, konzultace, které jsou obrovsky důležité. My se jich opravdu snažíme maximálně využít. Také víte, že tato komise ustanovila takzvanou Radu pro přeskum zákonů, Regulatory Scrutiny Board a Oni eh, teď eh, pracují opravdu s danými odděleními, obrací se na ně, říkají, co by mohli udělat, eh, trošku jim poskytují vadí, vodítka už dopředu a upozorňují je na to, co vlastně, na co upozorňuje hodnocení dopadu. To je velmi dobrý proces, který umožňuje také takové urychlení. Pan De Jong se ptal na eh, informační nástroj vnitřního trhu. Nebojte se, my nebudeme přeskoumávat každou firmu v Evropě. Ale účelem tohoto nástroje je, že v některých případech, eh, to je vlastně takové, taková intervence ultima ratio, že tedy potřebujeme ty společnosti, aby Eh, aby jsme překontrolovali, zda se dodržují evropské zákony. Tak například Disney World, možná si vzpomenete, byl to Disney World nebo Disneyland? Já se omlouvám, byl to asi Disneyland v Paříži. Oni eh, účtovali jiné sazby eh, zákazníkům podle toho, zda pocházeli třeba z Německa nebo z Francie. A to je přece jasné porušení pravidel a někdy je potřeba vyšetřit přesně tyto situace. No, no to vlastně v souladu i s tím, co dělají eh, kolegové z DG Competition. K oznamovatelům. Trošku jste zklamaní, že žádní nejsou. Já si myslím, že to je dobrá zpráva. To znamená, ne, že máme špatný systém, ale že e, je možné poukazovat na problémy bez e, obav, e, že to přinese nějaké problémy dané osobě. Takže to je můj optimistický pohled na věc. Cestovní náklady, 1500 dokumentů, proč se tím komise nezabývá. Ono ve všech těch dokumentech jsou i osobní údaje a to my musíme nejdřív tedy monitorovat takže my jsme se rozhodli, že spíš bychom přešli k proaktivnímu postupu a zveřejníme všechny údaje, které můžeme na webu. A k tomu dojde brzy. Stanoviska etického výboru se zveřejňují hned, kdy komise rozhodne. Proč to děláme v tu chvíli? Protože někdy bývalí komisaři informují o aktivitách, které po stanovisku eh, etického výboru stáhnou. My tedy musíme chránit jejich osobní údaje. Zmínili jsme, že jsou takové případy a musíme prostě chránit soukromí eh, těchto osob. Expertní skupiny. Zaznělo několik otázek o kvalitativním hodnocení. Já si myslím, že to je dobré, protože tady je potřeba je soudit podle role, kterou musí splnit. V některých případech je to prostě eh, poskytnout specifické eh, vědomosti, eh, v jiných zase něco jiného, takže je to těžké stanovit jasná pevná pravidla. Kolik eh, zaměstnanců se tím zabývá? K tomu vám dám písemnou odpověď. Velmi důležité pro nás ale je, že se uplatňují ta nová pravidla. Na to dáváme velký pozor od té doby, kdy byla zveřejněna. Máme zde jednu výjimku skupiny na vysoké úrovni, kdy ta pravidla se neuplatňovala, protože zástupci té skupiny mají eh, vlastně velmi přesně definováno, koho zastupují. Dialog s občany, jakou to má publicitu, to probíhá různě. Nejčastěji to dělá naše zastoupení v dané členské zemi. Pan Tarant se ptal na relativní napoměrné náklady v Lublani a v Bukurešti. No, upřímně odpověď na vaši otázku neznám, ale eh, slibuji, že mm, vám tedy tu, tuto informaci dodám. Pan Pirinský se ptal na příští finanční rámec. On řekl, že tedy ty cíle byly jasné. Já bych řekl, že tady máme mnoho cílů a nejsou pouze ekonomické nebo zrovnoprávnění, které jste zmiňoval vy, ale je to i otázka bezpečnosti, obrany. A ono ne všechno se to dá schovat pod nějaké zastřešující cíle. Takže je vždycky potřeba zabývat se tím, jak je možné operacionalizovat ty cíle pro účely toho programu, abychom zabránili tomu, že se dostaneme do situace, kdy máme nějaké vysoké cíle, které se ale potom nedají vůbec nějak eh, napojit na to, co doopravdy děláme v rámci těch programů. A základem pro toto vše je otevřený dialog, který nastartoval pan předseda svou bílou knihou. A e, nás tady také zajímá potom, co k tomu řekne parlament. A konečně otázky paní předsedkyně. Reorganizace komise, vicepředsedové a tak dále. Za sebe mohu říci, že to je velmi užitečná struktura, protože říkám, všechna témata vyžadují nějakou koordinaci a to je přesně to, co ti vicepředsedové dělají. Například eh, kruhová ekonomika, eh, anebo vůbec strategie pro plasty což eh, zní poměrně jednoduše na první pohled, ale má to řadu složek. Bezpečnost. Tady jsou zase nejrůznější rozměry. Takže v podstatě je to taková mm, zodpovědnost, kterou předseda deleguje na své zástupce a to je velmi užitečné, protože on pan předseda prostě nemůže dělat vše. Zkušenosti s centralizací oproti decentralizaci. Tady jsou nejrůznější aspekty. Já už jsem zmínil potřebu koordinace důležitých eh, politik a iniciativ. Ona je tady vlastně i administrativní otázka a ty centra eh, pro zprávu eh, účtů, my máme vlastně eh, takové, mm, takový pohled na synergie, kdy se snažíme najít způsoby, jak bychom nalezli synergie právě tedy v té otázce různého řízení, managementu, komunikace, informačních technologií, finančního řízení, vzhledem k těm tlakům, které tady máme, je prostě i nejrůznější administrativní funkce. A Těmito centry pro řízení účtu se snažíme dosáhnout nějakých mechanických účelů, kterým dochází v těch funkcích eh, pro lidské zdroje. A eh, pak se to snažíme seskupit v generálním ředitelství pro lidské zdroje, tak abychom vytvořili mm, vlastně efektivní postupy při vytváření um, takzvaných eh, mission orders a dalších eh, takovýchto dokumentů. Pokud jste slyšeli, že to není úspěšné, tak bych řekl, zatím jsme v pilotní fázi, takže ještě opravdu uvidíme. Například přesné přiřazení zodpovědnosti, eh, to, o tom si lidé kladou otázky, ale já si myslím, že v čase se to dá nějak vypracovat, rozpracovat a bude to určitě úspěšné. Hm, otázka ohledně mobility, k tomu už jsem něco řekl. OLAF, clearingové středisko. Mohu vás ujistit, že to není porušení Eh, funkce generálního ředitele OLAFu. Je to vlastně středisko, kde OLAF a další služby si vyměňují informace o určitých případech, které se týkají obou. Například eh, nějaký případ podvodu, který vyšetřuje OLAF, dostane se to pak ale i k vnitrostátnímu soudu, pak jsou tam třeba nějaké disciplinární dopady a my si prostě vyměňujeme informace o stavu věcí, tak aby to všechno probíhalo korektně. Pak um, eh, jak to je s nahrazováním eh, od členů, kteří odejdou z té dozorčí rady. To přesně nevím, ale k tomu tedy vás budu informovat později. Ještě jste zmínila, že mm, komise se stále eh, mění. Ta, eh, eh, ta, vlastně teď se zabýváme například migrační krizí v Řecku. Máme hodně zaměstnanců, kteří působí nyní v Řecku, na řeckých ostrovech, aby pomáhali v této situaci evropský semestr. To je další příklad. A to mění tedy v některých oblastech povahu práce kolegů. Ještě jeden prvek toho návrhu komise ze včerejška, to je e, taková služba pro podporu strukturálních reform, má pomoci členským státům při reformování administrativy, při předkládání nových daňových zákonů a pracovních zákonů. Je potom obrovská poptávka, pětkrát vyšší, než vlastně je můžeme poskytnout. Takže navrhujeme, abychom zdvojnásobili obálku pro tuto službu konsolidování pravidel pro finanční trhy. Musíme se poučit ze zkušeností. Jednu dobu se hovořilo o tom, zda bychom měli oddělit eh, maloobchodní aktivity bank od eh, investičních aktivit a zkušenost ukazuje, že o to tady vlastně ani nejde, spíše jde tedy eh, o jiné otázky, které zaručí finanční stabilitu. A Taky nám jde o dozorčí e, orgány, které máme a jejich roli. A jinak tedy děkuji za lichotky a to bylo od vás opravdu milé, děkuji. Ja, wir danken Ihnen, der Berichterstatter zum Ab. Herr ah, Russo, möchten Sie das Wort? Děkuji, pane Russo, chcete si říct slovo ještě? Pane Russo, chcete si říct slovo? Já zcela závěrem. <coughs> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem velice pečlivě sledoval tuto debatu. A beru na vědomí vše, co se týká činnosti účetního dvora. Myslím si ale, že v tomto stádiu nemám konkrétní připomínky. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. závěrem. Děkuji. Já taky děkuji, děkuji za živou debatu, kterou jsme zde eh, s panem Italianem mohli eh, vést. Evropská eh, politika je stále napínavější. Dnes předseda sociálně demokratické strany na stranickém sjezdu vyzval k tomu, aby do roku 2025 byly zřízeny Spojené státy evropské a zároveň Eh, tady máme tis, eh, tis, tisíce katalánských eh, kacelánských demonstrantů, kteří chtějí se vyvléknout z korzetu národního státu, takže je to hodně rozsáhlé ohledně toho, jak se Evropa organizuje. Komise tady má velice důležitou roli, nejenom pokud jde o debatu o discharge, ale také vzhledem k tomu, jak pokračovat dále. A já se těším na další spolupráci. Děkuji. Ano, děkuji vám mnohokrát, eh, že jste přišli a, a eh, byl, že jste byl připraven u nás eh, s námi se trvat déle a teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a, a dostává slovo kolega Tarán. Thank you, Madam Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kdo se zúčastnili té debaty, která právě skončila. A nyní se budeme zabývat ochranou finančních zájmů. Rád bych proto předal slovo panu Parňovovi, našemu zpravodaji. Pane předsedo, děkuji. Vážení kolegové, já jsem tedy zpravodajem ke zprávě o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2016 a mým hlavním cílem bylo přesvědčit se o tom, že veřejné peníze pocházející z kapes daňových poplatníků jsou řádně využívány v Evropské unii. Eh, řádná zpráva veřejných eh, výdajů a ochrana finančních zájmů Unie, to si myslím musí být naší prioritou. Za rok 2016 výsledky v oblasti ochrany finančních zájmů a boje proti podvodům jsou v zásadě pozitivní. Byla přijata směrnice o ochraně finančních zájmů a brzy bude vytvořen Evropský úřad veřejného žalobce a to je třeba zdůraznit. Tyto pokroky nám totiž umožní lépe chránit veřejné prostředky a zájmy evropských daňových poplatníků a umožní se tak zpětný eh, výběr prostředků, které byly využity nelegálně nebo v rozporu se zákonem. Nicméně eh, 20 z 28 eh, států ještě má určité problémy se zřízením úřadu EPO. Dále bych chtěl také přivítat 15% eh, snížení podvodů či jiných nesrovnalostí, což eh, představuje pokles oproti předchozím letům ten, to snížení jak eh, tedy podvodů či jiných nesrovnalostí, tak v oblasti rybolovu a zemědělství, tak eh, tam tedy ten pokles nebyl tak dostatečný a to mne znepokojuje. Došlo k určitému zjednodušení administrativních eh, pravidel, respektive bylo to ohlášeno a my doufáme, že to přispěje především k omezení chybovosti a také k lepšímu boji proti podvodům. Dále bych se ještě chtěl vrátit k některým konkrétním aspektům své zprávy. Za prvé, domnívám se, že podhodnocení celních poplatků na čínské výrobky. Že to je zásadní politická otázka, kterou zmiňuje ve své zprávě. Jak víte, mezi lety 2013 až 2017 čínský dovoz obuvy, oděvů, což bylo určeno na černý trh, byl podhodnocen ve Spojeném království. V březnu 2017 Olaf Evropské komisi doporučil, aby od Spojeného království vybrala více než 2 miliardy eur, které by normálně byly určeny do evropského rozpočtu. Podle mého názoru eh, toto zpětné získání těchto prostředků musí být eh, naprosto jednoznačně eh, zmíněno v současných jednáních o Brexitu a o eh, rozpočtových jednáních a SD samozřejmě na to budou pečlivě dbát. Dále, za druhé, ve své zprávě několik odstavců věnuji boji proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky. A chci vyslat zcela jasný signál. Požaduji po Evropské komisi, aby neobnovovala dohody s British American Tobacco, Japan Tobacco International a Imperial Tobacco Limited, tak jak to udělala v případě Philip Eh, Morris 9. července 2016. Také bych chtěl 10 eh, členských států, Německo, Belgii, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Nizozemsko, Spojené království, Slovinsko a Švédsko, eh, vyzvat k tomu, aby velice rychle ratifikovali příslušnou úmluvu Světové zdravotnické organizace, která omezuje obchod s tabákovými výrobky. A také bych chtěl po Evropské komisi, aby co nejdříve eh, eh, předložila eh, příslušnou informaci, kterou jsme k této problematice si od ní vyžádali 24. října. To je tedy z mé strany eh, vše a ještě upřesňuji, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. ledna ve 14 hodin. Hlasovat ve výboru pro rozpočtovou kontrolu se bude 26. ledna příštího roku, tedy v roce 2018, a na plenárce by se mělo jednat, eh, tedy hlasovat na první květnovém zasedání v roce 2018. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Chtěl bych se zeptat, kolik členů se nyní hlásí o slovo. Dobře, kolega Marinesku. Kolik mám času? Hodinu? Zkuste to za tři minuty. Já mám nějaké jednání v, 17, v 19 hodin. Chci poděkovat mnohokrát za prezentaci této zprávy a také za zprávu Evropského účetního dvora. My samozřejmě budeme komentovat veškerá ta zjištění. Chtěl bych ale v první řadě říci, že naším cílem by mělo být určitě tedy zjištění těch podvodů a navrácení těch peněz zpět, ale tím úplně prvotním cílem by měla být prevence. To je totiž to nejdůležitější. A já si myslím, že vedle toho zjednodušování, které pan zpravodaj zmínil, bychom měli zavést různá povinná pravidla na úrovni komise, díky kterým by se ta pravidla skutečně zjednodušila a zjednodušily by se veškeré kroky počínaje výběrovým řízením, prezentací dokumentů, dále kontrolou a vymáháním legislativy. A to by mělo být vyžadováno ve všech členských státech. Mohly by to provádět příslušné platební agentury, které by však neměly být akreditovány, pokud nebudou splňovat požadavky systému. A myslím si, že to by nám zajistilo lepší prevenci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě některý z kolegů by se chtěl přihlásit o slovo. Pan De Jong. Ano, ještě než budu muset odejít. Já bych chtěl velice stručně říci, že jsem se snažil si tu zprávu přečíst, aniž bych k ní předkládal uh, řadu pozměňovacích návrhů. Já jsem si ji přečetl několikrát, myslím si, že je to skvělá zpráva. Chci panu zpravodaji poděkovat. Já se budu snažit něco najít uh, do té lhůty v lednu, ale uvidím, jestli se mi to podaří. Ta zpráva je skutečně velice obsáhlá, podrobná. Děkuji. Pomalu, ale postupně členové výboru odcházejí. Proto bych eh, také chtěl něco říci ke zprávě pana zpravodaje. Také souhlasím s tím, že je velice kvalitní a podrobná ta zpráva. A souhlasím s kolegou Benediktem Javorem. A rád bych zmínil některé body, které bychom třeba mohli rozpracovat. Je to jednak úřad Evropského veřejného žalobce EPO, a zde si myslím, musíme zajistit eh, to, aby komise odpovídajícím způsobem pobízela členské státy, aby se k EPO připojili. Především s ohledem na jednání o novém víceletém finančním rámci. Za druhé OLAF. Přestože se domnívám, že budeme mít k dispozici konkrétní zprávu, která se bude zaměřovat na budoucnost OLAFu, poté co bude na začátku příštího roku předložen příslušný legislativní návrh je asi dobré začít se zabývat vyrovnáváním kompetencí mezi OLAFem a úřadem evropského žalobce, tak abychom se vyhnuli překrývání těch úkolů a případnému zmatku. Myslím si, že, si musí, že musíme vyjasnit a posílit kompetence OLAFu a zároveň poskytnout odpovídající procedurální záruky. Komise také musí Eh, zlepšit eh, dohled nad eh, doporučeními OLAFu, protože to jsou vlastně skutečná měřítka efektivity práce OLAFu. Zabývat se musíme i různými citlivými tématy, transparentností, doporučení OLAFu. A mohu také kolegům slíbit, že se dnes zeptám OLAFu také na uh, zneužívání kohezních fondů v zemi, kterou znám nejlépe a budu klást důraz na to, aby se tam provedlo skutečně pečlivé vyšetření. Je škoda, že na konci roku 2017 jsme teprve na začátku reformy DPH, byť komise své první sdělení zaslala již eh, na začátku loňského roku. Já si myslím, že je také poměrně zvláštní, že v oblasti DPH a daní jediným legislativním orgánem je i nadále pouze rada. Já jsem proto, aby zde byl zastoupen Evropský parlament, aby ten zde měl suverenitu. Tím bychom se asi také měli zabývat. Určitě můžeme vystupňovat úsilí v boji proti korupci. Je škoda, že komise se vzdala té zprávy o boji proti korupci. Dále bych eh, možná u těch eh, investigativních eh, novinářů doplnil, že je třeba nejen tedy je chránit, ale také finančně podporovat, protože všichni jistě víme, že dobrý žurnal, dobrá novinařina eh, rychle mizí, nahrazuje ji Twitter a ten eh, nevede k podpoře gramotnosti, ale negramotnosti. A nakonec veřejné zakázky. To byl jeden z největších zdrojů chybovosti v uplynulém plán programovacím období. Rád bych proto požádal komisi, aby se tímto problémem pozorně zabývala a dbala na to, že členské státy skutečně implementují nové směrnice. A ještě jednou chci poděkovat panu zpravodaji. A jsem přesvědčen o tom, že to stihneme ve stanovené době a že nakonec ta zpráva bude velice kvalitní. Chce se ještě někdo ujmout slova? A nebo nyní předám slovo paní Hoffman pokud chce něco říci, když už máme to potěšení, že ji zde v tento pozdní večer, má, pozdní odpoledne máme. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také mnohokrát panu zpravodaji, panu Parňo, za tuto velice kvalitně napsanou zprávu s řadou velmi relevantních bodů. Komise velice oceňuje vaši zprávu. Nicméně chtěla bych několik věcí upřesnit. A omlouvám se, že se nyní vrátím zpět do angličtiny, kterou v naší každodenní práci používáme nejčastěji. Vy jste zmínil eh, ve své zprávě řadu bodů, které bych ráda komentovala. Samozřejmě úplně na konci, až bude zpráva přijata, budeme Eh, mít formální follow-up. A začala bych eh, jednou věcí, kterou zmínil jak pan zpravodaj, tak pan eh, Javor, vaším prostřednictvím, pane předsedo. A to jsou tedy vlastní zdroje z DPH a boj proti pašování tabáku. Pokud jde o DPH, Já jsem slyšela tedy, že pan Javor si myslí, že to není že komise nepracuje dostatečně. My si ale myslíme, že jsme udělali značný pokrok v oblasti boji proti podvodům z DPH. Chtěla bych zmínit směrnici PIV, která je právě na toto zaměřena. Máme tuto směrnici právě i díky díky eh, rozpočtu, eh, díky vašemu výboru a také Úřad evropského žalobce se bude zabývat závažnými podvody v oblasti DPH. To si myslím, že je velký úspěch, který bychom neměli podceňovat. Zmínili jste také akční plán komise v oblasti DPH. Komise se pečlivě řídí tímto akčním plánem a v listopadu přijala návrh pozměnit nařízení 904 2010 o administrativní spolupráci v oblasti DPH, tak aby byly posíleny stávající nástroje administrativní spolupráce mezi členskými státy. A pokud ta směrnice v té nové podobě přijata bude, budeme mít k dispozici nové nástroje, jak čelit podvodům v oblasti DPH. A další věc, eh, která je velice relevantní, je to, že tam je v té směrnici jasný eh, základ eh, pro výměnu informací a informační toky mezi příslušnými orgány, které se týkají podvodu z DPH. A na závěr ta reforma OLAFu. Komise na jaře 2018 přijde s příslušným návrhem, tak aby se ta nová podoba OLAFu nějak sladila s úřadem evropského žalobce, aby byl tedy určitý nový rámec. Mandát zůstane sam, ten stejný, ale budeme zde mít vlastně dva orgány které se budou zabývat bojem proti podvodu. Jeden z toho eh, jaksi trestně právního hlediska, jeden z toho administrativního hlediska. A dalším cílem této reformy jistě bude podívat se na mandát OLAFu v oblasti DPH. Tam by ten mandát měl být také vyjasněn a posílen. Dále jste eh, zmínil, že v EPO máme zatím pouze 20 členských států my to vidíme tak, že už to je poměrně velký úspěch, ale komise se samozřejmě bude snažit přesvědčit i ty zbývající členské státy, aby se do EPO co nejrychleji připojili. Dále jsem chtěla zmínit boj proti pašování cigaret. Nebo pan Parňo zmínil eh, příslušné dohody a já bych měla připomenout, že jedna z těchto dohod vyprší v roce 2020 a ty druhé dvě platí do roku 2030 a potom je to na komisi, aby rozhodla, co se s tím bude dělat. Ale bereme samozřejmě vaše poselství na vědomí. Protokol FCTC, na tom také pracujeme, aby členské státy ratifikovaly tento mezinárodní protokol o kontrole tabáku a i má domovská země Německo právě FCTC ratifikovala, takže máme o jednu zemi více a věříme, že v roce 2018 protokol bude moci vstoupit v platnost. Potom ještě jedna věc. Já jsem úplně nepochopila v té vaší zprávě, Komise v květnu tohoto roku 2017 přijala zprávu o pokroku o implementaci strategie komise eh, pro, v boji proti eh, nelegálnímu obchodování s tabákem a rada dnes přijala závěry rady k naší zprávě. Nejsem si jistá, zda se ta zpráva k vám již dostala do výboru, ale samozřejmě, že bychom byli velice rádi, kdyby parlament a především výbor pro rozpočtovou kontrolu mohl nám k tomu poskytnout své stanovisko. Nám by to velice pomohlo při přípravě akčního plánu na příští rok. A další věc, kterou bych chtěla zmínit, ten takzvaný případ Spojeného království. Vy jste říkal, že to je závažná otázka, s tím také souhlasím a mohu vás ujistit o tom, že útvary komise toto velice pečlivě sledují a snaží se dodržet doporučení OLAFu. O tom vás mohu skutečně ujistit. Pan Marinesku hovořil o tom, že naším prvotním cílem by měla být prevence, A vy jistě víte, že mandát OLAFu je nejen provádět šetření a doporučovat následné kroky v případě, že je zde nějaké podezření, ale že máme i politiky prevence. To je oblast, za kterou já sama zodpovídám. Veřejné zakázky, velice důležitá oblast naší práce. Stále ještě je to velká část pracovní zátěže našich vyšetřovatelů. Já jsem se právě vrátila z velké konference komise, která se týkala veřejných zakázek, kde jsme také hovořili o etice a transparentnosti a integritě v této oblasti. A byla tam řada účastníků ze všech členských států a takovéto konference budou pokračovat i v budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji, paní Hoffman. To je skutečně velice povzbudivé, že Německo tuto důležitou úmluvu ratifikovalo, což dokazuje, že Německo funguje i bez řádné vlády. Nyní ale v té debatě závěrečné slovo dáme opět panu zpravodaji, aby diskusi uzavřel. Ano, velice rychle. Nyní začneme pracovat se stínovými zpravodaji na vypracování definitivní zprávy, na začlenění pozměňovacích návrhů. Já jsem před několika měsíci se setkal s federálním německým ministrem, který má na starosti tento sektor a věděl jsem, že ta vůle a zde byla, ale věděl jsem také, že ne všichni v rámci vlády měli stejné přání. Zdá se ale, že v tomto období jakýchsi prázdnin se podařilo ten podpis a tu ratifikaci získat. Takže bravo, Německo. Thank you. This uh, conclu- Děkuji. Tím jsme uzavřeli bod 6. Jelikož ten nevidím uh, naší paní předsedkyni, tak uh, zahájit debatu k bodu 7 což, pokud vím, je zvláštní zpráva eh, účetního dvora a k eh, jednotnému evropskému nebi. Čili co se děje eh, špatného na jednotném evropském nebi, nám řekne pan Castelletti. Thank you. I, I thought that something went wrong. Ah, Sir Pufa. Yeah, yeah. I'm sorry. Mluvám se. Díval jsem se eh, na eh, špatný papír před sebou. Eh, <clears throat> merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, člen, dám, členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, Chci říci, že letecká doprava je důležitou součástí evropského trhu, protože podporuje mobilitu osob a zboží. Nicméně efektivita a bezpečnost leteckého provozu vyžaduje eh, zásahy JTA, tedy kontrolního orgánu, která eh, zaručuje, že bude vyváženost, pokud jde o letecký provoz, že Eh, letecká doprava je většinou eh, jaksi řízena na té národní úrovni, je to velice fragmentované a tam v podstatě to závisí podle těch eh, národních, na těch národních hranicích. Nicméně my potřebujeme na evropském nebi prostor bez hranic, potřebujeme úspory z rozsahu A v každém eh, státě by eh, vlastně měl být eh, kontrolní orgán PSNA. V současnosti to tak je a to vlastně znamená, že si jeden jediný subjekt může diktovat podmínky. Tato situace vedla k tomu, že narůstají jak spoždění, tak také náklady na provoz letecké dopravy, což potom platí uživatelé. Iniciativa Jednotné evropské nebe byla založena právě, aby se zvýšila globální výkonnost evropského leteckého, letecké dopravy, tak abychom se posunuli od té roztříštěnosti a mezivládního postupu na úroveň evropskou, globální. Oficiálně eh, to eh, bylo zahájeno v roce 2004 a zahrnovat Zahrnovalo to samozřejmě i technologickou modernizaci v rámci systému SESAR. Iniciativu podpořila také řada finančních iniciativ a hlavním cílem bylo zlepšit bezpečnost, výkon a řízení letového provozu. To se projevilo stanovením cílů na vysoké úrovni. Rok 2005 je zde referenčním rokem a díky tomuto plánu se podařilo o 10, let, o 10 eh, z jed, jak si omezit negativní dopady na životní prostředí a zároveň zvýšit bezpečnost. Vedlo to také k značným úsporám v řádu miliard. My jsme eh, provedli příslušný audit, během kterého jsme se zabývali mezi jiným tím, zda příslušné akce jsou skutečně odůvodněné. Zabývali jsme se také tarifikací a zaváděním projektu SESAR a tím, zda to přispělo k efektivnění řízení letového provozu v Evropě. V roce 2018 bude audit SESARu ukončen a my jsme v rámci přípravy toho auditu navštívili Španělsko, Francii, Švédsko, Spojené království a ještě jednu zemi a další důležité aktéry. A co jsme zjistili? Domníváme se, že iniciativa Jednotné evropské nebe byla odůvodněná, protože zpráva leteckého provozu byla dříve narušována národními monopoly a rozstříštěností průmyslového sektoru. Zdá se nám také, že jednotlivé složky této politiky tvoří koherentní rámec, kterému se daří opravovat ty chyby, které jsme identifikovali. Celý ten projekt vlastně byl zahájen v době, kdy poptávka po letecké dopravě velice vzrostla. A v současnosti se ta situace změnila a ty cíle z roku 2005 jsou již nyní nerealizovatelné. Pokud jde o pozitivní aspekty, konstatovali jsme, že systém výkonnosti a tarifikace, který byl v rámci iniciativy nastaven, přispěl ke zvýšení transparentnosti a účinnosti ze strany poskytovatelů letecké dopravy. Někde jsme však eh, úspěchu nedosáhli. Týká se to například úrovně spoždění. Spoždění se stále zvyšují po té, co v roce 2013 dosáhly minima. Dále také to, kolik uživatelé platí, to závisí na hustotě nebo poptávce a v letech 2011 až 2016 se ceny snížily o pouhá 4 Celý ten eh, systém hodnocení výkonnosti je poměrně eh, složitý. Také příslušné národní dohledové orgány mají často stíženou pozici při provádění kontrol, protože často nemají dostatečné finanční zdroje a nejsou zcela nezávislí na poskytovatelích eh, letecké dopravy. Pokud jde o projekt CESAR, konstatovali jsme, že je třeba hlavní aktéry podpořit v tom, aby se více podíleli na tom společném rámci, který eh, podporuje výzkum a vývoj. Zabýváme se eh, také hodnocením balíčku eh, řešení Cezar a hodnotíme rovněž využívání finančních prostředků. Evropská komise by rovněž měla vyhodnotit, zda ty e, předpisy v oblasti těch jednotlivých e, bloků pro leteckou dopravu, zda jsou tedy ty požadavky dodržovány A členské státy vyzýváme k tomu, aby potvrdili skutečnou nezávislost kontrolních orgánů a také, aby tyto orgány měly dostatečné finanční prostředky. Důležité je rovněž racionalizovat eh, proces schvalování výkonnostních plánů. Pokud jde o budoucí referenční období, Komise by měla ověřit, zda některé klíčové výkonnostní ukazatele jsou vhodné a pokud nikoli, měla by je modifikovat. Pokud jde o přínos výzkumu a vývoji v oblasti řízení letového provozu, komise by měla adekvátním způsobem odůvodnit případné pokračování financování po roce 2024. Cezar by měl mít odpovídající mandát pro řešení dlouhodobých úkolů v oblasti výzkumu a vývoje. Komise také musí jasně definovat příslušné etapy a ten společný podnik Cezaru musí řádně informovat o dodržování těch jednotlivých etap Důležité je také podporovat konkurenční prostředí. Myslíme si, že pokud toto vše bude dodrženo, můžeme se opřít o výsledky naší, našeho nedávného auditu a můžeme tím dosáhnout skutečného propojení jednotného evropského nebe. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Mr. Pufan, for this uh, presentation. And... Děkuji, pane Pufane, za tuto prezentaci. A teď pan Castelletti máte slovo eh, ke stručnému a přesnému vyjádření. Děkuji vám. Pane předsedo, přeji vám dobré odpoledne. Jako komise vítáme eh, tu eh, zprávu Evropského účetního dvora je nám zřejmé, že eh, ten eh, závěr eh, účetního dvora je velice pozitivní, pokud je o některých, několik základních prvků. Například iniciativa Jednotné evropské nebe, to bylo opravdu ospravedlnitelné. A také ty instrumenty, které jsme sem zavedli, ty vytvářejí koherentní soubor nástrojů k zajištění efektivnějšího řízení dopravy. Také víme, Eh, nebo známe ty nedostatky, eh, eh, na které poukázal úřední dvůr. A víme, že už byly tedy známé jáze. A my už jsme pracovali na těchto nedostatcích. Řada těch nedostatků už byla vlastně odhalena v roce 2013, když komise předložila návrh na revizi stávajícího právního rámce tento eh, návrhy eh, jako takzvaných 6 eh, plus byly předmětem debaty v Evropském parlamentu a na radě a potom v roce 2014 to bylo zablokováno na institucích a to kvůli otázce Gibraltaru. Takže je nám líto, že tento předpis, který měl být řešením mnoha problémů, Eh, které eh, potrhl Evropský eh, soudní dvůr, pořád tedy čeká na schválení institucí Evropské unie. To znamená, že budeme i nadále pracovat v tom stávajícím rámci a to tak, abychom se dobrali nějaké smysluplné odpovědi na účetní dvůr. A teď pokud jde o ty cíle, tak my víme, že ty cíle jsou relevantní vzhledem k proměně ekonomické situace. My bychom eh, je chtěli revidovat a chtěli bychom přitom co nejlépe použít ten pilotní projekt, který eh, o který parlament eh, požádal komisi k nové architektuře SPAS. Tam by se měla definovat ideální řešení pro tedy ten evropský prostor a Měli bychom pochopit, jak ten stávající systém může přejít z té stávající fragmentace až k, eh, k stávajícímu systému. Změřit to a eh, přijít ke konk- s konkrétními eh, cíly na vysoké úrovni. Pokud jde o fragmentaci, tak znovu, my jsme si vědomi problému, jak víte, eh, tak eh, funkční eh, bloky k odstranění fragmentace, tak ten koncept nebyl mm, aplikován i jak se očekávalo. Pracujeme tady v různých oblastech tak, abychom zavedli více elementů v tomto fragmentu. Za prvé je tady ta studie, o které jsem teď hovořil, potom za druhé zavádíme určité podněty, spolupracujeme s ředitelem sítě, s eurokontrolem a bychom odstranili tu roztříštěnost. Například u těch předhraničních služeb, racionalizace infrastruktury a tak dále. A snažíme se také eh, působit v rámci projektu Cezar, protože projekt Cezar by se měl stát nástrojem odstranění fragmentace. Pokud jde o nezávislost a schopnosti eh, národních dozorčích orgánů, tak tak ten problém známe. Pokusíme se eh, posílit eh, tento úkol v eh, rámci nějakého takového systému pro posílení výkonnosti. Nicméně je to třeba především pořešit revizí základní legislativy. Čili to je ten návrh 6, 2 plus. Pokud je o inspekci, náklady na systém, tak my jsme si vědomi toho, že národní regulátor by měl vyvíjet větší aktivitu z pohledu komise. Eh, eh, tohle chceme už provést, nebo částečně letos. Chceme eh, auditovat Bulharsko, Polsko, Řecko a částečně Rumunsko, protože oni prezentovali už eh, určitou vizi svého plánu a musíme provést eh, takový nezávislý audit eh, účtu u poskytovatelů služeb v těchto zemích. Pokusíme se co nejlépe využít zjištění účetního dvora, pokud jde o zjednodušení a racionalizaci toho systému a také chceme revidovat ty výkonnostní indikátory toho systému. Pokud je o projekt Cezar, tak tam eh, se teď eh, snažíme v této oblasti eh, působit v rámci víceletých finančních perspektiv. Chápeme, že ten stávající rámec by se měl zlepšit. Vytváříme cyklus, nebo takový inovační cyklus, včetně definice výzkumu a implementace. Demonstrujeme, že ten cyklus funguje já myslím, že musíme ty orgány eh, eh, zapojené do cyklu eh, pohnat k větší odpovědnosti, včetně účetního dvora a musíme také jasně definovat priority. A to, do kdy by ty aktivity měly proběhnout, s jakým cílem. V tomto kontextu se také domníváme, že bychom měli definovat tyto priority, jak už jsem říkal, takovým způsobem, aby to podporoval eh, systém, který bude integrovanější, méně roztříštěný a který samozřejmě prospěje eh, letecké obci a vytvoří eh, bezpečný systém pro zprávu nebo řízení letového provozu. Děkuji, že jste si přinesli papír k přečtení. A teď pan zpravodaj závěrem. Že, no, Pentru mine este o mare surpriză. Eu consider uh, acest raport foarte... Vážený pane Pufane, uh, tak to bylo uh, překvapení. Já si myslím, že tohle je dobrá zpráva a lezectví je složité a je opravdu překvapivé vidět, jaká dobrá zpráva a um, to je. Ono to jednotné eh, nebe není eh, tady kvůli řízení letového provozu, kvůli tomu, že 14 tisíc eh, řídících letového provozu po celé Evropě je tady. A nevím, jak můžete říct, nezasahování mm, ne, ne ministrů, protože oni, politicky oni, mohou okamžitě ten problém vyřešit. Ale protože všichni se bojí stávky, jetového provozu nikdo nic nedělá. To je, pouč, to je pravda, protože hm, e, určitá legislativa, šikákská umluva a tak dále zajišťuje uh, e, svrchovanost v uh, letovém provozu, v leteckém prostoru každém členském, každého členského státu. V, uh, na zemi už hranice nejsou, ale ve vzduchu ano. Všechno je uh, roztříštěné. Takže výpočty prováděné při různých oceněních uvádějí, že 5 miliard eur každý eh, rok se promarní, eh, ne z evropského rozpočtu, ale obecně, protože nemáme eh, jednotné evropské nebe. Já si myslím, že to je opravdu směšná situace. Dáváme spoustu peněz na to, abychom se pokusili omezit emise jednotné nebe bez jakýchkoliv nákladů by mohlo snížit emise najednou o 10% u eh, letectví a to je obrovský objem. Ale kvůli politické vůli eh, se to prostě nechce udělat. FAPS je nula, ale mm, prostě eh, tam šlo o to, aby se udělal psychologický krok ve členských státech aby bylo možné eh, tedy eh, udělat eh, jednotné nebe. Já doufám se, že Cezar to bude technologie jednotném prostoru a já si myslím, že naše komise by mohla poněkud pečlivě se zabývat výsledky Cezaru. Proč to říkám? Cezar je v fázi nasazení, ale nemyslím si, že ten výsledek bude řádně implementován, protože potřebujeme i jinou ještě architekturu letového prostoru. A ještě eh, kritičtější je, že eh, výsledky jsou, nebo budou implementovány v systémech, které nejsou navzájem eh, interoperabilní. Jich má jednu firmu, sever má jinou firmu. A to znamená, že jedno to nebylo lze zavést. Takže se musíme zabývat tím, jak Cesar vynakládá ty peníze. Protože tohle opravdu není cílem toho systému. Cílem je udělat něco harmonizovaného, interoperabilního, efektivního na úrovni EU. Takže a ty závěry tady jsou velice dobré. Například PRB. V čem spočívá uh, ta dohoda mezi, eh, ta smlouva mezi eh, komisí a Eurokontrolem. Za prvé eh, je to PRB, čili ten orgán k posuzování výkonnosti, a ta druhá se týká síťové zprávy. A já myslím, že bychom se na ně měli podívat, na ty smlouvy, aby jsme zjistili, kolik se platí peněz za co. Jaké úkoly by Eurocontrol měl vykonávat? Jaké výsledky má a tak dále. Protože Eurocontrol to je velká černá díra na peníze. Zejména na peníze, které jsou jenom za platy. NSA, ty pro závislost, ta nezávislost, to je dobré a nezbytné, ale to se neimplementuje. A komise nedělá nic, protože komise by měla zahájit eh, ten, eh, to vytýkací řízení jak pro to FAB, které měly být eh, zavedeny už v roce 2012 v prosinci, myslím, že? Je to tak, je to tak, ano. 12. prosince. Či 12 prosince a nic se nedělá. a potom také eh, eh, u jiných věcí. Pan Gastelety neříkal eh, nic o následujícím, ale komise na můj návrh a při vašem hlasování prostřednictvím svým pilotních projektů velice pomalu, velice pomalu, pan Gastelety je můj přítel, shodneme se, pokud jde o jednotné nebe, ale taková je situace. Ten prvotní projekt, který schválil parlament na můj návrh, aby eh, eh, byla eh, zavedena nová architektura evropského letového prostoru, tak prostě to, to by se ušetřili peníze v Cesaru i v národních rozpočtech. Jenom pokud bude nějaká jiná architektura. Já doufám, že do konce tohoto volebního období přijdou s takovýmto návrhem, protože eh, jasné, eh, a uvidíme, jestli eh, tady, jak říct, letového provozu budou tady byla zblokovat, jestli 60 dní za posledních 9 let ve Francii blokovali celou Evropu. Takže uvidíme, jestli se přijde o pracovní místa a Zároveň budeme mít platformu, strukturu, kde eh, by se měl eh, nasazovat cesar. Čili tohle je taková je situace. No, každopádně děkuji za tu zprávu, já si myslím, že je velmi dobrá. Děkuji mnohokrát. Teď opravdu víme o mnoho více o tomto problému. Tím se dostáváme k závěru tohoto bodu na pořadu jednání. A tím se dostáváme k poslední zprávě dnešního dne. Ještě tedy děkuji zpravodaji a komisi. Ještě nás čeká bod 9 eh, na pořadu jednání. Osmičku jsme odložili. Jde tedy o, probíhajícím, eh, o probíhající trialog k rozpočtovému nařízení. Takže jak se věci mají během posledních dvou trialogů? Eh, komise předložila eh, kompromisní balíček, o kterém jsme diskutovali. Zatím jsme ale nepřijali žádné rozhodnutí. Sporné body, eh, takzvaný polštář flexibility, tam eh, komise pro, eh, rada proti, krizová rezerva, EP a komise pro, rada proti, eh, svěřenecké fondy, tam už jsme na dosah dosažení, ale zatím je vlastně otevřená účast parlamentu. Tam jsme hovořili i o otázce tematických svěřeneckých fondů. U těch vnitřních assigned revenues máme velký problém. Parlament a komise nechtějí eh, vracet nějaký eh, olepšený status quo, chceme více, naopak rada chce zase méně. Chceme postupovat rozhodně, ale vzhledem k problémům se zprávou Je to tedy pro nás opravdu důležitý bod pro parlament a je tedy rozhodující, aby se ukázalo, zda se s tím něco dá dělat. Fond solidarity s globalizací, přenos eh, prostředků a pilotní projekty. Tam se snažíme eh, vlastně ponechat status quo. A vůbec si klademe otázku, proč došlo k té reformě. My už ale nechceme žádné další ztráty u parlamentních práv v rozpočtové oblasti. Finančním nástrojům. U otázce zpětných toků možná jsme dosáhli možné dohody, jak se ten fond bude spravován, tak se to vlastně odložilo na rok 2019. E, co se týče e, prosazování té myšlenky výkonu, tam se komise vůbec dopředu neposunula. Ale my nemůžeme se trápit e, takhle dva roky s různými workshopy na téma rozpočet pro výsledky a podobně, aniž bychom pak tedy měli nějaké ty výsledky a nějaký jasný dokument. Mm, pravidla transparentnosti. Tam zase nemáme zhodu, jak by to mělo vypadat. Parlament v každém případě chce už to, co jsme e, získali v roce 2007 v rozpočtovém nařízení a už to zase nemáme, protože vlastně šlo, došlo k některým krokům zpátky, které jsou smutné, pak k těm annual activity reports, Zase máme dodatečné požadavky podle eh, poskytování zpravodajství. Tam je otázka těch paušálů a horizontu 2020. Tam jsme už něco prosadili, ehm, moc otevřených bodů už tam nezbývá. Ale nesmíme u tak velkého ehm, eh, velké složky samozřejmě ztrácet ze zřetele ani ty detaily. Mě to mě mrzí, ale je to tak. a potom k absolutoriu. My chceme tedy eh, získat čtyři měsíce času. Eh, kde? Eh, zase jsme se dneska setkali, abychom se podívali, jak bychom museli postupovat, jestli se dají posunout nějak ty termíny. Tady vlastně tedy jde o to, kdy překládají výroční zprávy generální ředitelové. I když to zůstane 30. června, tak je nemyslitelné začít s absolutoriem nebo s prací na absolutoriu před prázdninami. To prostě není možné. ty dokumenty musí být k dispozici dříve i pro účetní dvůr, tak aby třeba v září, na konci září mohl předložit svou, svou výroční zprávu. A potom září, eh, říjen, listopad my bychom mohli mít slyšení a pak eh, k tomu hlasovat v prosinci nebo v lednu. Takže to by určitě mohlo být možné to takhle trošku předsunout, posunout tedy předu. To je ale ještě otevřené. Protože tam jsou problémy samozřejmě s, i s otázkami managementu. Dnes jsme o některých těch věcech hovořili. Ale ono to je tak vždycky, že vždycky hodně dlouho o něčem hovoříme, ale pak se na něčem nedohodneme. Tak to už bylo minule taky tak. Je pak retroaktivní uplatňování, to je další velká otevřená otázka. To znamená, které části textů kdy mají vstoupit v platnost. Takže 1.1.2014 2014 určitá ustanovení v originální části. A když potom se obrátíme na, na ty manažerské úřady, ty, kteří už vydali peníze, pak máme ještě dodatečné překvapení, protože se najednou mění pravidla ti, kteří chtějí vydat eh, peníze teprve v průběhu, tak eh, pro ty je to taky těžké, pokud se ta pravidla mění. Takže upřímně řečeno je to těžké. I když třeba z regionálního fondu se vydalo teprve 10 eh, prostředků, tento rok už to bylo více. Hmm, předpokládáme, že se to dosáhne 25 A to určitě udělá lidem radost. Tam bych určitě chtěla eh, vědět, jaká ta pravidla budou. Potom 1.1.2018 eh, pro další ustanovení. Potom jsou samozřejmě také pravidla, která se uplatní okamžitě. To tedy bude platit pro 2018 a pak máme 1.1.2019 A potom tedy máme eh, pravidla, která se budou vztahovat na finanční nástroje. To máme k tomu eh, roku 2019. A je tedy důležité, abychom pořád měli přehled o tom, co děláme. Plánovali jsme další trialog na Štrasburkové pondělí. Eh, předpokládáme, že začneme v 16 hodin. Všechny vás žádám, abychom mohli začít v 16, abychom to dodělali. Jinak budeme mít další zasedání 18. a 19. prosince. To taky probíhá korepér. Jako Určitě stojí za, by stálo za to to dokončit během estonského předsednictví. Oni se o to hodně angaž, eh, zasazovali kdybychom zase museli začít na tom pracovat s dalším předsednictvím v radě, no tak eh, by to asi nebylo úplně dobré. Ale eh, kdyby to nedopadlo dobře, tak ještě 24. prosince nemáme nic naplánováno. To byl vtip, takže eh, využijeme příští pondělí 16 hodin A všichni tedy, kdo eh, se zajímají o tuto složku, tak jsou vítáni. Na této stránce je tedy ehm, shrnuto všechno, co jsme ještě neudělali. Já jsem se snažila to všechno přednést. Globální kompromisní linie je taková, že necháme všechno tak, jak to je. Pokud tedy v těch sporných oblastech to necháme tak, jak to je, tak jak to bude vypadat ale s těmi oblastmi, kde už jsme se na něčem dohodli, Nemůžu ale slíbit, že komise v pátek zase nezašle nějaký eh, ještě velký dokument. My zpracováváme ty texty tak, jak přichází. pokud má někdo otázky nebo by chtěl obdržet eh, dokumenty, tak samozřejmě je ráda předám. Děkuji také kolegyni Ajale Sender. Mm, děkuji také těm všem, kteří chtěli přijít, ale nepřišli. No, tady už není žádný kolega, Uh, už asi vlastně mluvím jenom pro ty, kteří zde zapisují pro radu a pro komisi, tak vám všem děkuji. Děkuji taky kolegovi Ešvartovi a jeho týmu za skvělou práci. Snažíme se to dodělat. do konce roku, protože to opravdu nechci protahovat do nového roku. Tyhle ty vánoční prázdniny opravdu nechci strávit prací na e, rozpočtovém nařízení. Nikdo žádné další otázky nemá. Takže vám přeji hezké svátky, hezký začátek nového roku, protože se vidíme teď naposledy a uvidíme se 11. ledna v 15 hodin. Děkuji, uzavírám zasedání.